Dobré dopoledne, kolegové, prosím, eh, usaďte se. A začínáme bodem 15. <clears throat> To je prezentace eh, předsednictví Rady, Europolu a Evropské komise. Jde tedy o Europol a dohodu týkající se přidružení Dánska k Europolu od 1. května 2017. Eh, víte, že dánská vláda po dánském referendu hledá způsoby, jak eh, i nadále ponechat status přidružení k Europolu pro Dánsko. Eh, vím, že eh, zdejší kolegové, kteří jsou zde přítomní, jsou si vědomi tohoto problému. Já přeci jenom pro připomenutí řeknu více k tomuto tématu. Takže už jsme o tom diskutovali, poskytli jsme také pozitivní stanovisko k tomu, že doporučujeme Dánsko jako třetí země, eh, která by mohla mít tuto dohodu o přidružení k Europolu. Eh, dnes eh, bude nám tedy prezentována konkrétní zpráva o možnostech tohoto připojení. Takže nejprve dám slovo zástupcům Rady, potom Komise a potom Europolu a potom dám slovo i našemu panu eh, zpravodaji, panu Deas Demera. Takže nejprve má slovo za předsednictví na radě pan Čiliberty, prosím. Pane předsedo, děkuji. Má prezentace bude krátká, já ji rozdělím do dvou částí. Nejprve zdůrazním, jak důležitou roli hraje Dánsko v oblasti eh, vnitřní bezpečnosti EU, také vůči Europolu, jaké má vztahy a potom načrtnu, eh, co vedlo k tomu eh, prováděcímu rozhodnutí z 21. března. Stávající spolupráce mezi Dánskem a Europolem je velmi efektivní. Dánsko je jednou z eh, zemí, které nejvíce přispívají a využívají databáze EU. Z 28 zásadních bodů v Europalu se vlastně Dánsko účastní 25 eh, těchto zásadních bodů. Kromě toho, Dánsko je v podstatě takovým modelovým členským státem. Také co se týče informačního, evropského informačního systému. Dánsko se také řadí jako sedmá země, která přispívá do Europolu, tak, eh, do Europolu. Takže je důležité si uvědomit, že od 1. května je potřeba ustanovit dobrou úroveň spolupráce, tak abychom minimalizovali jakékoliv případné hm, problémy. Takže teď k tomu postupu, který vedl dnešnímu slyšení. Jak už říkal pan předseda, Rada konzultovala Evropský parlament a v únoru přijala rada prováděcí rozhodnutí, které přidalo Dánsko na seznam třetích zemí. To tedy znamená, že Europol nyní může uzavřít dohodu s Dánskem. Vyjednávání probíhají, a minulý týden byl, byla předložen, byl předložen návrh té dohody o spolupráci mezi Dánskem a Europolem na radě. Potom 21. března tento návrh byl předložen i parlamentu. Tato dohoda obsahuje některé nové prvky, Eh, vzhledem k tomu, že eh, Dánsko je také součástí šengenské zóny a je členskou zemí EU, takže se trošku liší od jiných třetích zemí. K tomu se ještě ale vyjádří komise a Europol. Eh, takže co předkládáme, je tedy návrh rozhodnutí Rady který potom by měl vstoupit v platnost eh, před 1. květnem. Ještě bych zdůraznil jednu věc. Jediný způsob, jak Dánsko se může plně účastnit nového nařízení o Europolu, je přistoupí k příslušnému protokolu smluv. Takže vlastně jakékoliv uzavření té dohody o spolupráci nepovede k tomu, že se Europol stane členem, eh, tedy pardon, Dánsko, že se stane členem Europolu, povede to pouze ke spolupráci mezi Dánskem a Europolem. Stejně tak, jako eh, je tomu v případě jiných eh, třetích zemí. Takže Dánsko rozhodně nebude mít rozhodovací pravomoci, případně plný přístup, ani případně plný přístup k databázím. Takže děkuji, že jsem mohl předložit tento toto doplňující, eh, tedy prováděcí rozhodnutí. A kromě toho žádáme Evropský parlament, aby rozhodl o, té, o této otázce prioritně. Děkuji, pane Čiliberty. A nyní předávám slovo zástupci komise, pardon, zástupkyni komise, paní Amíči. Děkuji, pane předsedo. Dnes je velmi, eh, den, který je velmi důležitý pro finalova, finalizování toho eh, nastavení, které má za účel minimalizovat negativní dopady eh, vystoupení Dánska z Europolu. Ty navrhované dohody, které předkládáme Evropskému parlamentu pro konzultaci, vlastně jsou právním textem. Je to společné prohlášení, předsedy Junckera, předsedy Tuska a premiéra Dánska, které toto před, tedy to prohlášení předložili v prosinci. Tento návrh také vyjadřuje stanovisko eh, správní rady Europolu a také společné dozorčí rady Europolu. Kromě toho také je to stanovisko vyjádřené parlamentem ohledně rozhodnutí předat Dánsko na seznam třetích zemí, s nimiž Europol může uzavírat dohody. To, o čem společné prohlášení hovoří, jsou tedy hlavně eh, podmínky, které je potřeba splnit. Za prvé, Dánsko musí i nadále zůstat členem EU a šengenské zóny. Za druhé, Dánsko musí plně implementovat ve svém, eh, ve svém vnitrostátním právu směrnici o ochraně údajů v policejních otázkách. To je tedy číslo 602016. Eh, a je potřeba, aby tohle to všechno už bylo platné od 1. května 2017. Jinak také eh, Dánsko eh, souhlasí s jurisdikcí Evropského soudního dvora a podřizuje se také dohledu mm, Evropského úřadu pro ochranu eh, osobních údajů. Takže je potřeba tedy splnit tyto podmínky. A Nyní bych řekla pár věcí o tom, jak se tedy tyhle ty věci projeví v tom eh, návrhu. Co se týče ochrany eh, údajů a role EDPS. Článek 10, odstavec 4, písmeno C, odkazuje na všechna eh, příslušná mm, ustanovení o ochraně, o ochraně údajů. To znamená, že tedy eh, Dánsko se bude řídit eh, nařízením o Europolu, které tedy vymezuje eh, všechny pojistky pro ochranu údajů, které jsou součástí nařízení. Mezi těmito ustaveními jsou ty, která se týkají role EDPS, co se tedy týče zpracování osobních údajů ze strany Europolu. Máme zde jeden, jeden aspekt, kde se eh, pozice Dánska liší od ostatních členských zemí a sice Dánsko nemůže být na eh, té radě pro spolupráci, jinak vlastně má úplně stejnou pozici. Článek 10 odstavec 4 písmeno D opakuje, že tedy od 1. května 2017 Dánsko bude uplatňovat pravidla vymezená ve směrnici o ochraně údajů v policejních věcech. Když se teď dostávám k jurisdikci Evropského soudního dvora, tak eh, tady je kapitola 6 eh, toho navrhovaného textu, která se k tomu vztahuje. Zde jde o to, abychom zajistili jednotné uplatňování eh, této dohody mezi Dánskem a Europolem. A stojí zde tedy, že Evropský soudní dvůr má jurisdikci v otázkách, které se týkají eh, platnosti eh, a uplatňování této smlouvy, pokud eh, to bude nadneseno u dánských soudů. A jde tedy o to, že Dánsko musí být ve shodě s touto dohodou. Evropský soudní dvůr také je příslušný v případě soudní nápravy oproti rozhodnutím EDPS eh, e a také je případ, eh, příslušný v případech eh, odpovědnosti Europolu. Na závěr bych ještě řekla, že máme velmi důležitou doložku v tomto textu, která byla posílena na základě stanoviska, který předložil Evropský parlament, které předložil Evropský parlament a také v článku 25 je ustanovení o e, hodnocení. E, podle tohoto ustanovení Evropská komise provede nejpozději do 31. října 2020 vyhodnocení které se bude vztahovat na operační účinnost této dohody a také, nakolik je Dánsko ve shodě s těmi um, ustanoveními o ochraně údajů. Toto vyhodnocení samozřejmě také předložíme parlamentu a radě. a na základě tohoto vyhodnocení potom do 30. dubna 2021 může tedy komise předložit doporučení radě pro e, rozhodnutí, aby se zase znovu začalo s vyjednáváním, které by vedlo k dohodě mezi EU a Dánskem, která by nahradila tu dohodu mezi Dánskem a Europolem, o které hovoříme dnes. To je vše z mé strany. Já jsem přesvědčena o tom, že Europol asi potom poskytne více detailů. A nyní tedy dám slovo panu eh, zástupci Europolu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, dobré ráno, vážené poslankyně, vážení poslanci. Eh, my se zabýváme jsou to specifickou situací Dánsko. Po prvním květnu na jedné straně je tedy členským státem EU, na druhé straně nebude součástí nařízení Europolu a to způsobí situaci, která se podobá eh, situaci jiných eh, eh, partnerů z třetích zemí. Dánsko ztratí přímý přístup k systému Europolu, ztratí svou úlohu na účasti v řídicích orgánech Europolu, nebude tedy moci hlasovat ve, ve správní radě ani v podskupinách a budeme jednat eh, s Dánskem jako s kterýmkoliv partnerem ze třetí eh, země, co se týče operativních, analytických projektů, eh, podobně jak to bude při spolupráci se všemi takovýmto účastnickými zeměmi. Dánsko se vlastně v situaci, která se stává z následujících bodů. Dánsko bude muset platit příspěvky podobající se nebo jsou rovné příspěvkům podle svého hrubého národního důchodu, jako platit do evropského rozpočtu, za druhé eh, bez poplatků eh, pro eh, zaměstnance a bude muset respektovat rozhodnutí evropského eh, dozoru nad osobními údaji EDPS a bude muset respektovat eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora, bude muset přijímat eh, dohody, tak jak budou přijímány na základě skrutiny a komise a dalších institucí. Po pěti letech, co toto opatření vstoupí v platnost, dojde k další revizi. A Dánsko Eh, bude mít offset eh, u dalších prvků. Eh, říkáme tomu dohoda Norsko plus, takže budou mít určité benefity, například Dánsko bude moci využívat 20, více než 20 servisů mm, dánsky hovořících expertů a další budou v pravomoci řídící zprávy řídící orgánu eh, Europolu. Bude moci eh, se účastnit práci v podskupinách, ale nebude tam mít hlasovací právo. Zůstane asociovaným eh, členem u analytických projektů, které už jsou rozběhnuté a také bude informováno přímo o všech e, poznacích, které se jich přímo budou týkat. Takže to jsou tedy hlavní opatření, která jaksi kompenzují ta opatření, která byla dodatečně e, stanovena v této dohodě pro Dánsko. Děkuji vám mnohokrát a nyní se obrátím našeho zpravodaje pana Diaze de Meru. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat za prezentaci Rady, Komise i Europolu. Já nemám mnoho, co bych dodal. Je zjevné, že tento kompromis eh, ze strany Libe, tedy Evropského parlamentu, a také úsilí našeho zpravodaje, Eh, se snaží o dosažení eh, právního eh, řešení pro novou situaci Dánska v Europolu. A z toho také vyplývají moje komentáře. Mohl bych tedy navázat na prezentace předřečníků, ale chtěl bych zajistit meziinstitucionální eh, klid. Chtěl bych hovořit nyní o konkrétních eh, prcích. Co tady navrhuji? 30. března ve čtvrtek budeme Budeme probírat zde na Libe eh, tento text, a potom 5. dubna je lhuta pro pozměňovací návrhy, 11. nebo 12. dubna Rozhodnete vy, pane předsedo, kdy to přesně bude, se bude hlasovat zde ve výboru LIBE. 27. dubna, to je ve čtvrtek, se bude hlasovat na plenárním zasedání. Chtěl bych jen připomenout, že 14. února na plenárním zasedání jsme hlasovali o rozhodnutí Rady proto, aby Dánsko bylo začleněno do seznamu třetí zemí, se kterými Europol může mít eh, dohody o spolupráci. Výsledek hlasování byl jasný. 632 hlasů pro, 10 proti. což ukazuje podporu eh, poslanců plenárního zasedání k tomu, aby Dánsko mohlo vést tento potřebný vztah s Europolem. Toho dne jsem řekla, opakuji to, že eh, Dánsko je nezbytné pro bezpečnost Evropanů a také pro bezpečnost e, samotného Dánska je důležité, aby bylo v Europolu tímto způsobem zohleděno. Děkuji. Myslím, že jeden kolega žádal o slovo. Thank you, chair. Máme tu dánské kolegy. Můžete, prosím, nám ukázat, zda chcete promluvit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych především omluvila Katarinu Čiliči, která byla synovou zpravodajkou. Nemůže dnes s námi zde být při to důležité vyměně názoru, ale chtěli bychom poděkovat panu Diazi Demerovi, zpravodaji za jeho úsilí a také uznáváme úsilí Dánska implementovat eh, eh, nové právní texty o ochraně osobních údajů. Eh, v referendu se od 1. května rozhodli dánové opustit eh, Europol, třeba, že nám může být líto této situace, musíme respektovat rozhodnutí a to co možná nejvyšší míry. Nicméně eh, takto se vytváří precedens ohledně agentur EU pro členské státy. Dánsko se rozhodlo opustit Europol, ale současně bude plným členem EU. Samozřejmě, že všichni se shodneme, že efektivní výměna informací mezi všemi členskými státy je zásadní pro boj proti organizovanému zločinu a terorismu. A tedy by mělo být zajištěna tato výměna, ale jako Evropský parlament už jsme vyjádřili naše stanovisko v usnesení o začlenění Dánska do seznamu třetích zemí s nimiž Europol může uzavřít dohody o spolupráci. V tomto usnesení jsme jasně žádali o e, pětileté období, abychom umožnili přechodné období mm, e, pro Dánsko s tím, aby buď vznikla e, Eh, aby vznikla mezinárodní dohoda eh, podle článku 218 smlouvy, anebo aby se rozhodlo o plném členství. Proto je nám líto, že tato doporučení Evropského parlamentu nebyla zvážena eh, vyjednavači. Tato dohoda musí zajistit, že situace bude jen přechodná a cíl eh, by byl, což bychom byli raději, aby došlo k plnému členství Dánska v Europolu, anebo aby se vyjednala eh, plná mezinárodní eh, dohoda, která by zajistila rovnoprávnost pokud dovolíte, pane předsedo, ráda bych ještě dodala několik osobních poznámek. Nebudu opakovat všechno, co jsem uvedla při první výměně názoru na Libe k této situaci, nicméně stojím si za každým svým slovem. Jsem si velice jistá, že my všichni jsme, přisvědč, eh, jsme připraveni udělat všechno nezbytné, abychom mohli nadále pokračovat v velice dobré spolupráci mezi Dánskem a Europolem. Nicméně, trochu jsem zmatená a e, roz, rozesmutněna tím, že, e, že postrádáme silné úsilí ze všech stran s tím, abychom měli alespoň pořádnou mezinárodní dohodu, protože nevidíme v tom textu, který před námi leží, jasný harmonogram, který by vedl k, alespoň k tomu, že to bude plnoprávná mezinárodní dohoda což by bylo minimum, které bychom si přáli mít. A současně bychom si přáli větší začlenění Evropského parlamentu do tohoto procesu a také bychom rádi viděli vyšší úsilí ze všech zúčastněných stran na podporu Dánska na jejich cestě k nalezení řešení, tak abychom nakonec měli Dánsko jako e, plného člena Europolu, jako tomu bylo. Pan Vistesen, prosím. Budu hovořit dánsky. Co se týče přišlenění k Europolu Dánska, eh, k Europolu je skutečně důležité nejen pro Europol, ale pro Dánsko samotné. Jsme velice eh, spokojeni tímto procesem, tak jak probíhá Eh, protože se zdá, že Dánsko se bude moci připojit eh, k celé řadě operativních eh, výhod, pokračovat v mezinárodní spolupráci v boji proti závažným zločinům a terorismu v Evropě, což je důvod, proč skupina EKR a moje strana, strana Dánská lidová strana, žádá o co nejvyšší formu spolupráce a o co nejméně potíží a výhrad pro jakoukoliv budoucí spolupráci. E, doufáme, že nebude vykonávan žádný nátlak, protože to jasný zájem Rady, Komise, Europolu, Dánska, aby Dánsko bylo aktivním členem v evropské bezpečnosti. A e, tento postoj zastávala skupina EKR do posud. Chceme v něm pokročovat dál, tak abychom Ehm, měli například takové věci jako externí eh, hodnotící mechanismus a sunset clause. In Danish. Já budu hovořit dánsky. Chci poděkovat kolegům v tomto výboru. Také Augustinovi Demerovi. Um to je pravým opakem toho, proč bývá e, e, Brusel kritizován kvůli e, byrokracii. Děkuji kolegům za konstruktivní přístup. Díky tomu jsme velice blízko tomu, abychom zachránili Dánsko od odchodu z Europolu. Je to samozřejmě v evropském zájmu, aby Dánsko zůstalo v Europolu, protože jinak by to byl bezpečnostní problém Europol je stále efektivnější. Nyní je středobodem spolupráce, která je tak významná. Boj proti organizovanému zločinu, mezinárodnímu zločinu. Jen před rokem vybuchly bomby eh, v, eh, v Bruselu. Celý náš kontinent není menší a nemůžeme si dovolit slabiny ve spolupráci. Jedná se o ochranu našich vnějších hranic, ochranu našich občanů, našich městech a na ulicích. A e, Dánsko e, e, si nepřemí druhořadý přístup k informací. Bylo by mnohem lepší, kdyby Dánsko bylo plným členem. Nebudu skrývat svůj názor. Ale protože tomu tak není, nejsme tedy plnými členy, tak nemáme stejný přístup ke spolupráci jako ostatní eh, členové. Takže tato dohoda by neměla eh, trvat dlouho. S tím souhlasím. A proto myslím, že je dobrý nápad, abychom abychom tu dohodu probrali eh, rychle. Důležité je, abychom diskutovali také o hodnocení v Evropském parlamentu. Je velice eh, dobře, že komise napíše své hodnocení, ale Evropský parlament by v tom měl mít svou úlohu, protože eh, je zapotřebí, abychom otevřeně demokraticky mohli diskutovat o eh, dohodě o spolupráci. Děkuji ještě jednou za spolupráci, která nás velice těší. Děkuji. Pane Diazi Mero, pokud někdo už si nepřeje promluvit, možná byste mohl ještě zareagovat. Ne, já nechci odpovídat. Prostě děkuji za konstruktivního ducha, který se projevil v této legislativní eh, situaci, která je tak hm, zvláštní. There's no one else, no? Okay. Už se nikdo nehlásí o slovo, dobře. Než budu hovořit o časovém harmonogramu, chtěl bych také zareagovat na to, o čem hovořila Birgit Pol, Myslím, že je to široká tématika. Měli bychom to znovu zdůraznit, než se podíváme tedy eh, na tu eh, zprávu. A eh, pane Dias to řekla opravdu skromně, ale my se snažíme eh, zajistit, aby si to rada uvědomila. Jistě to nemůže být perfektní dohoda ze své eh, povahy, ale Je to široký evropský konsensus a Dánsko by mělo být součástí. Chtěli bychom tedy zajistit, aby Evropský parlament eh, měl tuto eh, situaci pod dohledem. Budeme se zabývat otázkami mezinárodní dohody. Já tedy ještě jednou děkuji za tu důkladnou práci panu Demerovi. A bereme na vědomí veškeré ty připomínky a je jasné, že podporujeme myšlenku, že Dánsko se stane součástí Evropolu. Tedy ještě jednou návrh bude eh, prezentovat 23. Eh, března, potom eh, pan Demera nám připomenul, že se bude 19. a 12. hlasovat na výboru Libe a možná na dubnovém plenárním zasedání bude to hlavní hlasování. Takový je časový harmonogram a děkuji vám. Tento bod můžeme uzavřít. Milí kolegové, přejdeme k bodu 16 a to je dokument, který se týká norem pro přijímání žadatelů a je to tedy zpráva naší zpravodajky Sofie Infeld. Týká se to přístupu na trh práce a týká se to eh, druhotného pohybu eh, ochrany zranitelných osob, zejména nezletilých. Eh, máme mít výměnu názoru k 491 pozměňovacích návrhu, eh, takže Sofí, máte slovo. Ano, děkuji, Claude. Mohu hovořit opravdu stručně. Bylo to kolem 500 pozměňovacích návrhů. Nyní vypracováváme kompromisní návrhy. Měli jsme setkání stínových zpravodajů a už se nám podařilo dosáhnout celé řady kompromisů. Na některých ještě musíme pracovat, ale jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dosáhnout dohody ve většině kompromisních pozměňovacích návrhů že získají podporu většiny politických skupin, sice ne všech. Některé pozměňovací návrhy byly eh, předloženy, i když je respektuje, ale ubírají se eh, opačným směrem, takže nemůžeme do kompromisu začlenit, ale to je ten eh, demokratický přístup, budeme o nich prostě hlasovat. Hovoříme do, ok- o kompromisech, které se týkají definicí oblasti působnosti informací pro žadatele. Omlouvám se, Sofie, milí kolegové, stále ještě eh, vedeme jednání, můžete se zdržet rozhovoru. Dále se jedná o otázkách jako eh, zadržení právo cestovat do dalších členských států nebo v případě potřeby do třetích zemí. Hovoříme o přístupu na trh práce, o přístupu k jazykovým eh, kurzům, eh, o občanské vzdělávání, hovoříme o situaci dětí, zejména hovoříme o eh, potřebách zvláštního přijímání, o zdravotní tématice a je tu ještě celá řada otázek. V mnoha jsme se již shodli. Nemůžeme se stoprocentně eh, dohodnout na všech detailech, protože musíme respektovat s tím zpětá nařízení, jako je dublinské nařízení. Je to opravdu komplexní záležitost, ale postupujeme docela dobře a jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dohodnout na většině kompromisů a že to budeme moci předložit k hlasování. Děkuji, Sofii. A nejprve má slovo stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Musím poděkovat zpravodajce za úsilí, za ten pokus vytvořit eh, syntézu těch různých politických stanovisek a není to snadné, jak už eh, přednesla. My eh, se stotožňujeme s některými z jejich rozhodnutí, především eh, od hm, toho, že bude stanoven jeden eh, soudní orgán nebo administrativní orgán ohledně omezení osobní svobody, ochrana nezletilých, jazykových testů, hm, jazykových kurzů a hm, nebo dalšího vzdělávání. Nicméně nesouhlasíme eh, s bezprostředním přístupem na trh práce. Tam bychom chtěli nějaké období. Eh, my souhlasíme s těmi negociačními technikami, eh, ale nemůžeme nemůžeme shodnout s tím, že budeme mít jedno zasedání stínových zpravodajů. Souhlasíme s tím, co už bylo například článku 15, 2.2, tam se navrhuje eliminace tam, kde se píše, že z důvodu, které související otázka trhu práce, může se rozhodnout, že pracovní místo bude zaplněno e, občanem z tohoto e, státu. Máme 357. pozměňovací návrh, kde, cituji, říkáme, vnitrostátní příslušné orgány spolu s místní zprávou mohou napomáhat eh, tomu, aby osoby, které požívají mezinárodní eh, ochrany, eh, měly Eh, usnadněný přístup na pracovní eh, místo, eh, pokud je to dobrovolné a pokud je to vhodné. Takže to je takový návrh v rámci těch kompromisů, který byl takto formalizovan, ale my nejsme s tím spokojení, protože je to příliš rozředěno. Děkuji, pane předsedo. Za SADO, SAD Katy Perry. Děkuji, pane předsedo. Nesmějí se kvůli mému jménu prvé řadě bych chtěla podpořit zpravodajku, která se chce zaměřit na ty pozitivní motivy a ne na eh, sankční eh, postihy, abychom zabránili druhotému pohybu. Eh, to má usnadnit přesun do dalších zemí a myslím, že je důležité, že je tu široká politická podpora a jsou tu Eh, možnosti tedy eh, zdržovat i děti a další zlepšení eh, oproti návrhu komise je lepší respektování základních práv, zlepšení soudní pomoci a dále jazykové kurzy zdarma. Jediná věc je ustanovení, které se týká přístupu na trh práce, i když chápu, že ta schopnost pracovat je nejlepším způsobem, jak se zaintegrovat do společnosti. Měli bychom zabránit tomu, aby se zneužívalo evropského asilového systému, aby se to stalo příjmem pro ekonomické migranty. Je třeba eh, eh, devět měsíců po eh, předložení žádosti. Tady je návrh snížení na 6 měsíců. Tady požadujete zajištění přístupu na trh práce od prvého dne po předložení žádosti, ale e, to by mohlo vést k tomu, že budou žádat o azyl, získají přístup na trh práce, budou pracovat několik měsíců a potom budou vráceni do země původu. E, já vím, že e, směrnice vychází z toho, že žadatele v zrychleném řízení nemají přístup na trh práce, ale může se stát, že se bude uplatňovat toto zřízené řízení později, než e, byla předložena žádost. E, my jsme tedy proti tomu, aby by po zrychleném e, řízení a ukončení řízení na hranicích by byl přístup na trh práce. To, ten má být zajištěn jenom těm, kde je pravděpodobnost, že získají azyl a přístup na trh práce po dvou měsících je, myslím, dobrá pobídka pro e, rychlejší integraci. Jinak děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům. Děkuji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 Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji zpravodajce za ambiciozní přístup a odvedenou práci. Bohužel eh, volí takový přístup, který nemůžeme podpořit, a to ve většině kompromisu. Je tu rozšíření azylového systému na ekonomickou migraci na straně jedné a dále druhotný pohyb, takzvaný asylum shopping to má odradit e, osoby, aby e, překračovaly středozemní e, moře. A žadatelé o azyl by měli mít základní práva, jistě, ale tato práva by neměly zahrnovat právo na to lhát, nespolupracovat a porušovat právo bez postihu. Jistě musí tu být práva a povinnosti. Je třeba harmonizovat standardy, ale to by mělo být takové, aby to odpovídalo reálným podmínkám v členských státech i z ekonomického hlediska. Pokud budou tyto standardy příliš ambiciozní, nebude možné jich dosáhnout. Některé země zůstanou atraktivnější pro žadatele o azyl než ostatní Tady je třeba ještě mnohé zlepšit, ale eh, práva se bohužel neupírá s právným směrem. Jedna možnost je eh, zabránit žadat eh, v tom, aby se snažili uniknout. V praxi prostě není možné, aby orgány prokázali, že se žadatel snaží zmizet po té, co se jim to již podařilo, zejména problematický je zákaz eh, zadržování nezletilých. Máme velmi mnoho 16 17 eh, eh, letých nebo takových, kteří se za ně vydávají z hlediska veřejného eh, pořádku eh, je někdy dokonce oprávnění zadržet členské státy u všech eh, mohou nesouhlasíme s tím dlouhým eh, seznamem eh, potenciálních žadatelů, kteří vykazují zvláštní potřeby. Je jasné, že děti, těhotné eh, osoby se zdravotním postižením a oběti oběti mučení by měly být na tomto seznamu, ale někdy to jsou lesbičky, gejové, LGBT eh, nevěřící příslušníci některých eh, náboženských uskupení. Eh, a dále kompromis 19 vychází z kategorického zákazu zadržet žadatele se specifickými potřebami. je třeba zadržet cestovní pas v každém případě je, potřebujeme mít dostatek sankcí u takových žadatelů, kteří e, zmizí z místa pobytu nebo kteří e, neplní ohlašovací povinnost, e, zmizí z přijímacího střediska nebo nerespektují opatření pro integraci odstavec 19.1 eh, vychází eh, z denních dávek v takovýchto případech. Kompromis 17 eh, to rozšiřuje o podmínku cituji, při respektování standardů. Já se domnívám, že tak mizí ten odstrašující efekt sankcí jakožto občan své země mohu přijít o sociální dávky, na které mám nárok, pokud nesplňuji určité základní požadavky. A to též by mělo platit i pro žadatele o azyl požadavky nejsou neodůvodněné a tady není žádný legitimní eh, důvod, proč by žadatelé o asyl eh, neměli plnit eh, platné předpisy. Předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů a chtěli bychom zdůraznit také povinnosti žadatelů o azyl aby se také snížila administrativní zátěž na členské státy, aby asilový systém byl méně atraktivní pro ty osoby, které skutečně ochranu nepotřebují. Já doufám, že kolegové prostudují eh, naše pozměňovací návrhy a podpoří je. Děkuji vám. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěla našim předřečníkům ještě říci, že je to přijímací směrnice a nemá to být směrnice, která slouží k odstrašování. To je takový drobný rozdíl, který bychom měli mít na paměti. Evropská unie se rozhodně rozhodla etablovat přijímací směrnici, kde jde o přijímání uprchlíků. Proto slouží tato směrnice ještě než my jsme se tady sešli. To je tedy ten ten účel. A já se domnívám, že to, co bylo předloženo, bychom měli obhajovat. Je to sice tvrdé, ale pokud prosadíme jednu část, bude znamenat eh, pokrok pro život uprchlíků, kteří přicházejí k nám do Evropy a já si myslím, že je to také zásluha z eh, zpravodajky, že zapracovala myšlenky nevládních organizací i členských států. To je správná cesta. A k těm jednotlivým bodům, když se podíváme na ty speciální skupiny, o kterých se stále hovořilo, o kterých se také jedná, tak je tedy dobré, když řekneme, jsou to lidé, kteří mají zvláštní potřeby, jsou to takovéto skupiny a musíme se na ně takto dívat, i když tady budeme diferencovat. Eh, u některých žen eh, nejsou zvláštní potřeby, ale jsou to eh, ženy, které jsou sami a udělali strašlivé zkušenosti nejenom ve své zemi, ale i po cestě. Přichází velmi mnoho žen například z Iráku, které eh, mají zvláštní potřeby po zkušenostech stáž. E Takže to neznamená, že eh, jsou postiženi všichni stejně, ale když budeme mít tyto skupiny a podíváme se a rozhodneme individuálně, tak to bude velký pokrok, který jsme tu nikdy neměli. A byl to stroj z velké kritiky v uplynulých letech. Dále ta formulace eh, rodiny a začlenění rodiny. To je samozřejmě pozitivní. To povede k tomu, že sociální začlenění bude mít úplně jiný význam než eh, v minulosti. To je správné. Dále přístup k jazykům. Ano, je důležité, že se budou konat jazykové kurzy. Eh, a jak to vypadá? s účastí eh, na pokrytí nákladů. My se domníváme, že to je tedy rozdíl oproti návrhům, že alespoň ty jazykové kurzy by měly být zdarma. Pokud se má někdo vyrovnat se životem v členském státě, tak eh, se musí eh, vyjadřovat v tom jazyce. Každý by si to měl sám představit. A zvolit tu cestu, eh, nabízet eh, jazykové kursy zdarma. V dalších oblastech ano, máme problém s bodem 4 a 5 v článku 16. To je jasné, to není vhodné, prostě proto, že já osobně nemám eh, důvěru k tomu, že toho nebudou členské státy nestydatě využívat. A když to eh, sformulujeme jako Ken, tak eh, to nepovede k závazku pro členské státy. S tímto bodem nejsme úplně šťastní. Detention, ano, všichni vědí, že eh, jako levice s tím máme problémy. Tady jsou uvedeny podmínky, které se týkají nezletilých, předchozí zkoumání specifických potřeb. Můžeme to pokládat za pokrok. Lze se pohybovat na této úrovni. A teď trh práce. Myslím, že hovoříme o něčem, co neexistuje. Do mé oblasti v Německu přišel jeden syrský lékař se skvělým vzděláním což bylo vynikající, ale nemohl začít pracovat. To nebylo možné, nejprve se musel zorientovat, naučit jazyk, jaké jsou tam podmínky a to bez tak trvalo několik měsíců ale potom byla jedna nemocnice ochotná ho zaměstnat po určité praxi, že pro něj připraví cestu. To je takový eh, příklad. Eh, byl eh, to člověk s nejlepší kvalifikací, ale musel se připravit na integraci na trh. Ale když se celé měsíce nic neděje, může vzniknout úplně jiný tlak na dotyčného ale také pobídka, aby se rychle integroval, rychle se naučil jazyk. To je tedy velice dobré. A co máme dále? Je tu jistě celá řada věcí, na které jsem teď zapomněla. Také si myslím, že je dobré, když budeme sledovat, co se stane s dublinským nařízením, uvidíme, jak se k tomu postavíme. Teď mi zazvonil telefon, ale já už končím. Do you want to take that? Odpovíte na ten hovor? Dobře, já myslím, že jsme pochopili, co jste tak zhruba chtěla říct. A myslím to tedy v, ve smyslu faktů, vůbec se teď Ehm, nedostávám do nějakého politického komentáře. Takže je mi eh, jasné, jaké tedy jsou ty předkládané pozměňovací návrhy za vaši skupinu. Nyní za zelené bodil, prosím. Börjar med att eh, invänta att ni får lurarna på er kanske. Děkuji. Počkáme, až si nasadíte sluchátka. Ráda bych poděkovala Sofii za tento velmi dobrý návrh i za návrh těch eh, kompromisních návrhů. Také jsme měli velmi dobrou spolupráci jak na skupině, tak eh, se stínovými zpravodaji. Toto je obrovsky důležitá právní úprava, které se věnujeme. Je to vlastně celý balíček o azylu. Znovu se tomu věnujeme. Teď vlastně se předkládají nejrůznější eh, revize. Ta směrnice je opravdu důležitá. nemáme stejné podmínky ve všech členských zemích. Proto se bojíme, že dojde k tomu takzvanému asilovému shoppingu. A my tedy neříkáme, abychom ustanovili úplně stejnou situaci ve všech zemích, ale přece jenom bychom měli mít nějaké, nějaký, nějaké minimum, na němž se tedy všechny členské země shodnou. Ve srovnání s předcházející legislativou tady mm, došlo ke zlepšení, ale pořád ještě ta situace ku příkladu dětí je problematická, takhle to dál nejde. Ještě jedna věc, která je obrovsky důležitá konkrétně pro mě. To jsou žadatelé o azyl, kteří začali pracovat, kteří pracovali a nemohou pracovat nadále. A musí se zažádat o pracovní povolení spíše než o azyl. lidé se bojí toho, že bychom poskytli příliš mnoho azylových práv. A my ve Švédsku máme takový systém, že když žadatel o azyl i úřady dospějí k názoru, že není možné ten případ vyřešit v rámci čtyř měsíců, ten případ dostane výjimku z žádosti o e, pracovní povolení. Takže v takovém případě, pokud tedy e, obě strany věří, že ten e, asilový proces bude probíhat díl než čtyři měsíce, dostane vlastně pracovní možnost pracovat od, hned od začátku. Takže vlastně eh, si mohou hned eh, se vydat tou cestou, řekněme, žádosti o pracovní povolení. A vůbec to nespůsobilo žádné problémy nebo nárůsty počtu. Naopak, spíše eh, to mm, bylo takové odlehčení pro ten azylový systém. My tedy vlastně navrhujeme něco, co není absolutní požadavek. My říkáme, že členské státy mohou postupovat odlišně a to je důležité. Teď zase máme ten omezený počet měsíců, o kterém jsem hovořila. předřečník hovořil o dvou měsících. nepodložené žádosti o, o, o azyl samozřejmě vypadnou ze systému, zůstanou tedy jenom ty všeobecné žádosti o azyl. A teď tedy jde o to, že tato změna by mohla vést k méně, menšímu utrpení, protože ono vůbec není lehké získat azyl v našich zemích. Když přijdete z Afganistánu, tak eh, zdaleka ne všichni obdrží azyl. Je jasné, že většina lidí, kteří přijde eh, třeba z Afganistanu, konkrétně si v první řadě požádá o azyl, protože to je konfliktní zóna. Ale my v Evropě je vnímáme spíše jako ekonomické migranty. A toto je tedy velmi důležitá reforma, že bychom mohli podpořit členské státy v tom, aby zaváděli taková ta pravidla v jejich vlastních systémech. Předpokládám, že o tom budeme i nadále diskutovat na dalším zasedání stínových zpravodajů a určitě najdeme nějaké řešení. Děkuji, Bodil. Teď se vracím k Sofii, která může uzavřít. Ještě předsednictví, omlouvám se, předsednictví, prosím. Pane předsedo, vážení eh, poslanci, já v první řadě bych ráda poděkovala paní zpravodajce za to, jak eh, pokročila v tomto důležitém tématu. Také vám chci poskytnout některé důležité informace o pokroku, ke kterém zase došlo na přípravných orgánech na radě. První přeskoumání návrhu bylo dokončeno ze strany eh, pracovní skupiny během slovenského předsednictví. Během maltského předsednictví potom se zase přes, přeskoumávaly i části eh, tohoto eh, nařízení eh, v rámci vůbec celkového přeskumu balíčku CEAS. A Tady tedy zejména jde o záruky pro osoby se specifickými potřebami, omezení druhotného pohybu a konkrétní potřeby tedy žadatelů o azyl a žadatelů o mezinárodní ochranu. Hovořilo se tedy o konkrétních návrzích, to bylo 16. března a během těchto diskusí se ukázalo, že jsme dosáhli konvergence o e, několika aspektech toho návrhu, ale stále tam jsou některé důležité prvky, e, o kterých se musí nadále diskutovat. To jsou například i ustanovení, která hovoří právě o e, přístupu na pracovní trh a zabránění sekundárních pohybů. Mm, potom pokrok eh, je samozřejmě také propojen eh, navzájem s některými dalšími eh, balíčky, jako je například nařízení o asilovém řízení nebo dublinské nařízení. Zase se o tom bude diskutovat na zasedání skupiny pro azyl v květnu. Děkuji. Komise si přeje také něco říct? Děkuji i já, děkuji paní zpravodajce za návrh zprávy. Děkuji také za eh, předložené pozměňovací návrhy. Věříme, že ta, ten návrh zprávy se snaží zachovat vyvážený, eh, jakousi rovnováhu mezi těmi různými prvky eh, toho nařízení. Tam samozřejmě důležité stěžejní body je harmonizace standardů, omezení sekundárních pohybů, a e, lidé s těmi specifickými potřebami. Věříme, že i na základě i spolu s těmi pozměňovacími návrhy se přece nám podaří zachovat tuto rovnováhu. Jsou tam také procesní záruky, integrační opatření, to je všechno mm, prioritou e, komise, ně, něčím, čeho se komise snažila dosáhnout. E, trošku si děláme starosti kvůli tomu, že řada pozměňovacích návrhů směřuje k částem textu, kde to vlastně není úplně přípustné v rámci tohoto přepracování. E, rada k tomu přistupuje jinak a e, přísně se tedy řídí e, pravidly pro ty takzvané recast. To je z mé strany zatím všechno, děkuji. Dobrá, tak se vracíme k Sofii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za příspěvky, děkuji také za mm, velmi příjemnou spolupráci v našem týmu. Pro mě takovým hlavním principem, kterým se řídím, není ideologie. Mně jde o to, že opravdu chci, aby, abychom nakládali s ostatními lidmi tak, jako bychom chtěli, aby oni nakládali s námi. Ale na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že eh, eh, řada lidí nejsou žádní andělé, takže opravdu potřebujeme mít eh, tu metodu cukru a byče, to znamená, potřebujeme zajistit důstojné životní podmínky pro tyto lidi, protože kolegové, řada těchto uprchlíků žije v podmínkách, které jsou opravdu horší než standardní, opravdu Mm, žijí i v zimě ve stanech, a pokud tomu vůbec mohu říci stan, a v Evropě si myslím, že to je ostudné. A tato zpráva, ale vůbec celá reforma asilového systému je obrovsky důležitá. Evropská unie se totiž potřebuje vybavit jasnou asilovou politikou, tak aby byla nezávislá na třetích zemích. Vidíme, jak těžké jsou vztahy s Tureckem, takže eh, to vůbec není lehké, pokud potom musíme spoléhat na takovéto nestabilní, nedemokratické vlády. Samozřejmě potřebujeme spolupracovat se třetími zeměmi ale musíme mít nějaký nezávislý systém, který nám pomůže tyto lidi integrovat zde. Potom, co se týče žadatelů o mezinárodní ochranu. Tady to opravdu nejde o ekonomické migranty. A ve chvíli, kdy nemáme eh, právní cesty pro eh, tedy právní eh, migraci za účely pracovních příležitostí, tak to prostě zkouší nelegálně, protože eh, tito lidé samozřejmě se snaží o to, aby si zlepšili své eh, životní podmínky. Ale říkám, asilový systém je něco jiného. Proto je zase důležitý, pane předsedo, eh, důležitá, pane předsedo, vaše zpráva o modré kartě. Máme tedy prostě na jedné straně asilový systém, a potom máme možnost poskytování tedy právních cest pro i ekonomickou migraci. A řada lidí osočuje migranty z toho, že zneužívají asilový systém, ale na druhou stranu odmítají nabídnout nějaký legální způsob, jak by si o to mohli zažádat jinak. Co se týče těch druhotných pohybů, všichni je chceme omezit, na tom se shodneme. Otázka tedy je, použijeme cukr nebo my byč? Vždycky potřebujeme obojí protože i zde tedy najdete eh, určité sankce nebo typy hm, sankcionování. Jsou třeba lidé, kteří se prostě nedostaví k eh, tomu řízení. A to má potom dopady, má to tedy dopady na jejich svobodu pohybu, je tam i možnost tedy eh, zadržení. Ale je potřeba, aby to tedy bylo uděláno co nejefektivněji. Na základě informací, které eh, získáváme, je zřejmé, že ty druhotné pohyby eh, vychází ze tří faktorů. Za prvé, lidé, kteří jsou v otřesných podmínkách, tam je větší pravděpodobnost, že se budou snažit jít do jiné země. Možná jim nejde o to, aby byli prostě v jiné zemi, ale prostě hledají důstojný život. Takže pokud ty, eh, mm, všechny naše státy poskytují eh, otřesné podmínky, tak prostě jenom podporujeme eh, zase tyto sekundární pohyby, protože lidé budou prostě dále hledat. Přístup na pracovní trh, to je tady opravdu komplikovaná otázka. Skoro všechny skupiny předložily pozměňovací návrhy, které zkracují období, během něhož lidé nemají přístup na pracovní trh. Takže je vidět, že se shodneme aspoň v tom nasměrování. Já chápu, proč si lidi s tím dělají trošku starosti, ale na druhou stranu upozorňuji, že i v těch zemích, kde máte okamžitý nebo velmi rychlý přístup na pracovní trh, kde jsou rozsáhlé programy, které pomáhají lidem nalézt pracovní příležitosti, tak ty výsledky jsou takové, že 20 žadatelů o azyl si nalezne e, práci. A to je i v zemích, které nabízí nejlepší podmínky. Takže o čem tady hovoříme? Možnost, že se nějaký žadatel o azyl najde práci, je opravdu malá. Takže prosím, snižme trošku ty e, bariéry a maximalizujme jejich možnosti. Tady vůbec nepůjde o nějaký uh, Eh, o nějaké zavalení pracovního trhu těmito lidmi. I kdybychom eh, vlastně dosáhli zvýšení eh, počtu žadatelů o azalu o 10-15%, už i to by bylo vlastně dobré protože potom by měli pracovní práci, byli by nezávislí, nevy, nevyužívali by sociální systémy a určitě by to bylo celkově v našem zájmu, aby tito lidé co nejrychleji si nalezli práci. Ještě dvě připomínky. to je taková zásada, na které jsme se ne, ne, nedohodli od začátku, ale vlastně teď to vyvstává v, v tom procesu a to je otázka rovného zacházení s těmito žadateli, tak jako s e, občany jednotlivých zemí. A o této zprávě, až e, vlastně o ní budeme hlasovat na plenárce, to nebude výsledek trialogu. já samozřejmě gratuluji malskému předsednictví k skvělé práci, které odvádí. Ale já vím, že zase někteří kolegové budou se snažit na radu tlačit e, úplně jiným směrem. Tak já říkám, my tady hlasujeme o zásadách, o tom, o č, v, čem, v, če, v co věříme. Ale na druhou stranu potom vstoupíme do vyjednávání, kde e, třeba rada možná e, bude e, mít trošku extrémnější názor, takže to, o čem tady budeme hlasovat, ještě nebude konečný výsledek. Ve Štrasburku předpokládám, že dokončíme ten balíček, věřím, že se shodneme na většině těch pozměňovacích návrhů a připravíme tedy hlasování. Děkuji. Děkuji. Děkuji jak paní zpravodajce, tak stínovým zpravodajům. Ta diskuse k tomuto tématu byla opravdu nadstandardní. A já samozřejmě chápu, že je rozdíl mezi asilovým systémem a systémem a tedy eh, legálního poskytování pracovních příležitostí. Je jasné, že tyhle ty dvě právní základy musíme odlišit, ale vím eh, také, proč jste říkala, že vlastně se lidé takhle snaží trošku to eh, smíchat dohromady, protože prostě nemáme ty právní cesty, jak eh, by se tyto lidé mohli žádat o pracovní příležitosti. Takže um, opravdu si myslím, že tomu tématu jsme tedy věnovali žádnou pozornost dnes dopoledne, takže děkuji Sofie, děkuji všem stínovým zpravodajům ještě jednou za tuto detailní diskusi. A hlasovat budeme 24. 25. dubna. A nyní nás čeká prezentace k bodu 17. Kolegové, jak víte, v únoru minulého roku Europol nastavil ehm, Evropské středisko pro boj proti převaděčství Tady tedy jde samozřejmě o centrum, které bojuje proti převaděčství, eh, mají za sebou první rok své činnosti a eh, tedy dnes se dozvíme více o tom, jak ten první rok eh, proběhl, jaké měly aktivity, výsledky. A vítám zde zástupce tohoto centra. Vítám pana Kretinko, který eh, nám eh, představí činnost eh, této, tohoto centra. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, dobré eh, dopoledne. Je pro mě velikou ctí, že dnes mohu před vámi eh, promluvit ohledně tak důležitého eh, tématu, jako je boj proti převaděčství a převaděčům, což jsou organizovaní zločinci, kteří zneužívají zoufalou situaci migrantů pro své eh, kriminální zisky. Moje prezentace bude takovým krátkým skokem do minulosti, pak uvedu přítomnost a zaměřím se na pole do budoucnosti. Takže nemusím chodit příliš daleko do minulosti a nemusím vysvětlovat, jak se, jak Kriminální sítě se změnily eh, s eh, migračními toky. Eh, došlo k nárůstu kriminální činnosti, Europol musel uspůsobit své kapacity tomuto fenoménu. Před rokem jsme zahájili činnost Centra proti převaděčství a chtěl bych velice jasně prohlásit, že naše jediné zaměření zde je na organizovaný zločin, na nadnárodní organizovaný eh, zločin, který převádí migranty. Při prvním výročí, které jsme slavili před eh, několika eh, týdny, můžeme říci, že jsme se zabývali tedy nejen prací v EU, ale máme globální operační nebo operativní partnery. A Eh, diskutujeme o tom, jak postupovat dál. V roce 2016, eh, tu situaci zmíním trochu později, zatím bych se rád zmínil o několika klíčových eh, faktech. Shodli jsme se, že potřebujeme nejen mezinárodní spolupráci, ale také multidisciplinární přístup, protože prosazování zákona je jen jedním z aspektů při boji proti tomuto fenoménu. Zaměřili jsme se na práci, na operační podporu, na vyšetřování a mm, soustředili jsme na několika pilířích. Je zapotřebí pochopit, jak sociální média jsou využívána e, k převaděctví, e, pochopit a zabývat se tím, jak narůstá používání podvodných nebo falzifikovaných e, dokumentů Eh, anebo jak se využívají tedy pravé dokumenty pro migranty a vše, co se týká takzvaného eh, temného webu. A temné sítě. Také eh, se zabýváme širším šířením informací a výměnou informací i ze zeměmi, které jsou z EU, například z Afriky, protože ta, eh, ta cesta migrantů přes převaděče jde právě o tamtud. Eh, toto je pár čísel o tom, co Europol a evropské státy konaly v roce 2016 od vytvoření tohoto centra. Viděli jsme bezprecedentní nárůst nových podezřelých eh, nebo nových osob podezřelých z, z převaděčství, 17 459 nových podezřelých v této oblasti bylo což znamená eh, nárůst 50 tisíc eh, těch převaděčů. Vidíme, že poptávka je vysoká příležitost rychle vydělat peníze eh, trestní činnosti je obrovská. Eh, zjistili jsme, že 1150 eh, účtů na sociálních médiích je podezřelých, bylo nám sděleno o nich mm, toto a snažili jsme se lépe pochopit toto, eh, toto situaci a spolupracovat s českými státy na tom, aby mohli bojovat vnitrostátně proti převaděčství online. Obdrželi jsme 12 tisíc eh, operativních sdělení. Víte, že se zabýváme eh, trestné činností, pokud je tam eh, zúčastněno více než dva členské státy, dva či tři členské státy alespoň. A víme, že bylo zadrženo 2589 dokumentů, které byly nějakým způsobem pozměněny, falsifikovány, anebo byly oznámeny jako ztracené či ukradené. Eh, samozřejmě při eh, převaděčství se zabýváme také podporou vyšetřování, eh, protože dochází k, k pohybu těchto ukradených nebo falsifikovaných dokumentů nejen v EU, ale globálně. Zahájili jsme společně s členskými státy více než 2000 nových případů za loňský rok a Eh, uchováme velice silnou přítomnost v Řecku i v Itálii a samozřejmě i v členských státech, kde podporujeme eh, ty mobilní týmy eh, což znamenalo více než 1800 pracovních dní, po kterých náš personál pracoval takto detašovaně. Spolupracujeme s Frontexem, spolupracujeme na debriefinzích neboli eh, vyslechneme si příběh, který nám vyprávějí migranti, abychom pochopili lépe, jak funguje organizovaný zločin, eh, jak se snaží motivovat lidi, aby migrovali, jak eh, jsou prováděny tyto platby. A bohužel slyšíme hrůzné historky o tom, v jakých podmínkách jsou tito lidé pašováni nejen mimo EU, ale i v zemích v EU. Měli jsme, máme operační schůzky e, každý týden e, s členskými státy. Není jediný týden, kdy bychom se nesetkali, e, podporujeme je při vyšetřování případů a snažíme se postupovat dál v boji proti organizovanému zločinu. 93 případů případy bylo plně podpořeno Europolem, to byly vysoce prioritní případy Eh, může to vypadat, že to není moc vysoké číslo, nicméně to znamená případy, kdy jsou začleny alespoň dva členské státy a kdy se to eh, týká eh, široké zločinecké sítě, nejen tedy na to čelit konkrétnímu převaděči, který převáží konkrétní osoby, ale na práci proti celé této síti. společně s hostujícími eh, eh, důstojníky z našich členských států eh, pracujeme a posíláme pracovníky na hotspoty, například v Itálii, a už více než roky máme třeba i v Řecku. A nejen proto, abychom posílili jejich činnost zaměřenou na boj proti převaděčství, ale také, abychom také posílili bezpečnostní kontroly, abychom lépe pochopili, Ehm, zda některý z nich může znamenat hrozbu pro EU. Měli jsme 27 společných akčních eh, dní. Ehm, Europol eh, vede velice širokou takovou činnost a vedli také v loňském eh, roce. Nejedná se jen o e, strany účastnící se procesování práva, ale i také o další. E, to znamená, že zabýváme nejen tedy bojem proti převaděství lidí, ale také e, souvisejícími trestními činnostmi, tak abychom mohli bojovat proti různým skupinám, které se účastní této trestní činnosti. A toto je ta uh, operativní část. Je to velice silný uh, Eh, akční aspekt. Nejedná se jen o náš input pro Evropský parlament, ale také poskytujeme informace pro radu, pro komisi, to je součást naší práce eh, a poskytujeme každodenní aktualizaci pro členské státy a pro naše klíčové eh, partnery Eh, po celé úrovně, eh, po celé Evropě i na, na mezinárodní úrovni celosvětové se koná celá řada různých eh, akcí, kterých se také účastníme. Setkali jsme se například se zástupci agentů prosazujících právo v Nigeru, tedy zástupci afrických zemí a snažíme se posílit spolupráci i s třetími eh, státy. Zaměřujeme se na správnou úroveň dodržování osobních údajů, lidských práv, eh, ale uvědomujeme si, že eh, prostě pokud chceme mít lepší úspěch, nemůžeme se trvávat jen uvnitř hranic EU, musíme se zabývat otázkou převaděství i mimo hranice EU. Měli jsme veliký eh, úspěch v boji proti organizovanému zločinu v EU, ale stále ještě tu jsou určité oblasti, kde potřebujeme další zlepšení, abychom mohli bojovat lépe proti kriminálním gengům mimo EU. Důležité je, abychom měli partnery na této druhé straně, kteří budou schopni eh, vést činnosti proti organizovanému zločinu a že to budou dělat patřičným způsobem, jak už jsem uvedl. A nyní něco málo o budoucnosti. Už jsem hovořil o našich eh, snahách spolupracovat s eh, některými partnery z afrického kontinentu. Budeme podporovat nadále speciál, eh, speciální znalostí a e, dalšími službami eh, mobilním způsobem, eh, tak abychom snižovali čas, kterého je zapotřebí předtím, než ta informace je předána eh, klíčovému vyšetřovateli přímo na místě. A chceme nadále spolupracovat s našimi klíčovými partnery. Frontex už byl zmíněn, Uniformet, Sofii, jeho zástupci MSE Eh, každodenně si vysvětlujeme, eh, co se děje dál přímo na místě, jak se vyvíjí situace. Spolupracujeme s Interpolem a jejich eh, projektem ISON, protože i ten je zásadní pro náš úspěch. A budeme mít nový právní základ od 1. května, který nám bude umožňovat větší flexibilitu pro mezinárodní výměnu a bude uchovávat náš režim ochrany údajů, protože to je jedním z hlavních principů, eh, které zastáváme a které nám umožní takovýto úspěch. Eh, ze všech sil usilujeme o to, abychom plnili malcké prohlášení a poskytovali mimořádnou pozornost eh, tou středomor, té středomorské eh, cestě migrační a, a abychom také spolupracovali i s partnery mimo EU. Takže toto je velice stručně moje prezentace o práci za poslední rok. Já bych chtěl zdůraznit, že nikdy nebylo eh, tolik eh, vyšetřování trestně právního proti převaděčům, nikdy ještě tolik se nezdílelo o informací v Europolu a ještě nikdy nebylo vynuto tolik úsilí na boj proti těmto jevům. Nicméně je tu před námi ještě celá řada výzev, zejména co se týče těch eh, skupin organizovaných zločinů, které fungují mimo EU. A na to se budeme zaměřovat i v blízké budoucnosti. A budu velice rád, eh, pokud budete klást dotazy a budu moci odpovídat. Děkuji vám, pane Krepinko je velice důležité to, co jste nám řekl, že co se stali za první rok, to je opravdu významné. Eh, eh, my eh, vidíme, že, tu velice důlež, že máme velice důležitou úlohu, tak to a chceme přispívat k této otázce, která leží na srdci našim poslancům. Kolegové vám budou chtít eh, jistě předložit otázky. Nejdříve o sociálním aspektu. Pan Diaz de eh, Mera promluví, protože ten se zabýval právě Europolem. Pan Diaz de Mera, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Krepinko, za to, že jste přišel a přednesl nám tuto prezentaci ve výboru eh, Libe. Vidíme, že máte mm, jasné eh, pozitivní výsledky eh, po roce existence a to jsou pozitivní fakta. Z mé strany mám několik komentářů a dotazů. Vy jste mluvil o možnostech spolupráce s některými africkými či blízkovýchodními státy. A také jste hovořil o Nigeru, což je strategický bod pro organizovaný zločin, který má celou řadu různých forem. Eh, a odkud se rozvíjí mnoho různých sítí. Chtěl bych se zeptat, bývalý ministr vnitra eh, Francie a španělský ministr vnitra odjeli do Nigeru, aby tam podepsali protokol s nigerskými orgány, aby zneutralizovali právě tyto sítě. I vy jste byli součástí této dohody eh, a té deklarace, která byla podepsána? Ještě mm, mám jednu poznámku. Chci se zeptat, zda to jsou skutečné možnosti spolupráce. Máme zkušenosti s bojem proti kriminalitě, zejména v Africe proti tedy těm kriminálním sítím, které se živí převaděčstvím. Jsem si jistý, že vy můžete odpovědět, eh, jak to vypadá s efektivitou, eh, pokud to tedy nejsou nějaké utajované informace. Chcete vytvořit nějaké hmm, Eh, nějaké styčné body, nějaké lidi tam mít v těchto horkých místech, kde dochází jak tedy eh, k, vlastně k náboru, to je to místo původu těch migrantů, a, nebo místo, kudy se hm, prochází takové ty hotspoty eh, v Řecku a v Itálii máme, ale teď už jsme dospěli k finální fázi boje proti organizovanému zločinu kdybychom měli tyto lidské eh, antény, které by takto vytvářely hotspoty v zemi původu, možná by se nám lépe dařilo odhalovat tyto sítě a zachránit lidi. A mm, můžeme mm, říci, že je, že je tu i určitý kapilární kontakt, nebo je to jen eh, mm, eh, kontakt s Frontexem. No, Možná to vypadá, že to je příliš zjednodušené, ale když se hovoří eh, o eh, příslušnosti Zemra na pozemní eh, úrovni, chci se zeptat, jak to vypadá s kompetencemi, tedy s příslušností Frontexu a dalších? Kde tedy e, začínají a končí jejich kompetence? A potom tu máme také novou, nový právní základ a ten souvisí eh, s prvním květnem. První květen eh, je dnem, kdy přijde nové nařízení Europolu a pak uvidíme, jak se budeme konat jako v jednotlivých činnostech eh, v tomto novém textu. A ještě jednou vám chci poblahopřát. Děkuji. Ano. Děkuji za tyto institucionální body ale budeme muset hlasovat ve 12 hodin. Kolegové, prosím, mohu vás požádat, abyste byli stručnější, abyste hovořili maximálně dvě, dvě minuty. Budu vám vděčný pan Jurek jako další. Bardzo dziękuję e, i e, bardzo krótko. No przede wszystkim... Já vám velice děkuji a mohu být opravdu stručný. Chtěl bych poděkovat za práci, kterou jste odvedli práva Europolu, práce Europolu, to se týká tedy prosazování práva v rámci těch nástrojů, které jsme vytvořili. Možná, že bychom si mohli říci, které změny v právní oblasti by mohly být přínosné jak je možné ještě lépe postupovat proti nelegální migraci. Jistě už eh, byly určité pokusy. Myslím, že to bylo v dubnu 2015, kdy to sice nebylo v parlamentu, ale Evropská rada se vyjádřila, k záměru změnit infrastrukturu, působit tam, kde se tvoří tyto sítě, tyto infrastruktury, učinit něco proti tomu, ale eh, narazili jsme na překážky. Ani spojené národy nemohly příliš mnoho učinit. Vaše eh, práce je velice dobrá, ale narážíte na omezené možnosti. Tolik jsem tedy chtěl říci, i co se týče OSN. I to fórum, které se zabývalo tímto tématem a vystoupilo ve prospěch Evropy, zejména Spojené království. Děkuji. Něk... Omlouvám se, ty jste později na řadě. Cornelia. Já nemám nic proti. Toto je téma, při němž mě trochu píchá u srdce, protože Jde o to nalézat legální cesty pro ty, kteří se chtějí dostat do Evropy. Já tím nemyslím velké pašování diamantů, ale je to otázka lidí, kteří z určitých důvodů přicházejí do Evropy. Chci ještě dodat, že jsem velice skeptická, ale když hovoříme o převaděčských sítích, tak bych se ráda dozvěděla, jaké to jsou sítě, Kolik sítí jste eh, zjistili a co to znamená, že když se tedy odhalí nějaká převaděčská síť, vytvoří se okamžitě nějaká nová, dorůstají nové struktury, to se mnohdy stává. Jak to vnímáme, jak to řešíme, dá se tomu zabránit? A můžete také něco říci o struktuře těch převaděčů, jak se propojují, jak se tvoří tyto sítě a vycházíte z toho, že díky vaší činnosti se podaří převaděčství utlumit, anebo došlo naopak k nárůstu v důsledku podmínek v zemích eh, původu, v důsledku zvýšených aktivit těch převaděčů. Děkuji. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já vám děkuji, pane řediteli, za velmi konkrétní a jasné vysvětlení. Já mám jednu otázku. Do jaké míry je Europol schopen přispívat k ničení onoho business modelu převaděčů v centrálním středomoří, tak jak tomu vyzývá Malská deklarace? A do jaké míry operace Sofia přispívá svými informacemi vašemu středisku. Děkuji. Děkuji. Pan Koster, prosím. Ano, děkuji za vaši prezentaci. Zajímalo by mě, k O jaké lidi se vlastně jedná? Kdo stojí za tím převaděčstvím? Z nejrůznějších zpráv víme, že to jsou z části lidé, kteří dříve pracovali jako rybáři. A v důsledku obchodních smluv mezi EU a dalšími zeměmi ztratili pracovní příležitosti a takže se nuceně dostali k této činnosti. Můžete k tomu něco říci, něco říci také k té klientele? A druhá otázka. Je jasné, že je nejlépe bojovat proti převaděčským sítím, že se vytvoří Eh, systém boje proti příčinám, které vedou k útěku lidí, ale chtěl bych vědět, máme nějaké poznatky o tom, jak zacházejí převaděči s uprchlíky, nedochází tady k nějakým násilnostem. Ta skutečnost, že se uprchlíci posadí do eh, lodi, která není způsobila k plavbě, to je dostatečně trestný čin, ale jsou tu nějaké poznatky o tom, že se převaděči eh, dopouštějí na uprchlících trestné činnosti? Děkuji. Hmm, bohužel nehovoří do mikrofonu. Dnes eh, mám hovořit místo Jane. My eh, hovoříme o tom, že také tady není začleněna otázka. Já se omlouvám, měl jsem se nejprve eh, eh, zmínit o tom, že tady budeme hovořit o využití soukromých databází to jsem měl tedy říci na úvod. Děkuji. Otázka zní, že Europol využívá tedy té soukromé databáze a to máme určité pochybnosti, protože tato eh, databáze je velice sporná. Jsou tam informace eh, a e, je možné získat e, přístup jenom z veřejných strojů. Týká se to tedy také e, nápravných prostředků. Máme několik otázek. Chtěli bychom vědět, do jaké míry využívá Europol v každodenní činnosti této databáze. Může to mít dopady na jednotlivce, když se objeví údaje v této databázi, jak Europol zajistí správnost údajů. Jsou tu nějaké křížové kontroly Europol tvrdí, že se nepoužívá e, těchto strojů e, z hlediska spolehlivosti strojů a přesnosti informací. Pokud ano, jaký e, to má smysl používat tento ček a do jaké míry se pohybují náklady každý rok a protože Europol využívá této databáze a písemně na otázku Sofie a Jana odpověděla komise v loňském roce v tom smyslu, že žádná instituce nevyužívá této databáze, ale to nebylo správné. E, komise by měla opravit tuto odpověď parlamentu, které Eh, instituce eh, platí licenci pro využití této databáze a já se tedy vracím k této otázce. Myslím si, že jediný způsob, eh, jak čelit převaděčství, je zajistit legální cesty pro žadat žadatele o azyl a pro migranty. Když jde tedy o převaděče, koho definujete jako převaděče? Jsou to ti, kteří obchodují s lidmi, tady je celá řada, která pomáhá lidem, jsou to církevní, občanské společnosti. Označujete je jako převaděče nebo jaká je vaše definice? Děkuji. Děkuji až eh, zodpovíte ostatní otázky, tak se k tomu dostaneme paní já prosím. Merci. Děkuji vám. Eh, pane přesvěd, děkuji vám, pane Krepinko. Já se omlouvám, že jsem to nebyla na začátek eh, vaší prezentace. Já jsem zpravodajka v Evropském parlamentu ve výboru Libe k otázkám liberace a lidských práv v třetích zemích a proto bych se na to chtěla zaměřit ve svém příspěvku spolupráce s africkými státy. Jak byste se o ní zmiňoval? Eh, tak je důležité pracovat se zeměmi afrického rohu konkrétně. A já si myslím, že spolupráce s těmito státy se nemůže odehrávat za stejných podmínek jako eh, se zeměmi ze západní Afriky, protože ty standardy nejsou úplně stejné na východě a západě eh, Afriky. Je tu prostě mezi nimi rozdíl. Jak už uvedli kolegové, například prosím. Eh, měli jsme misi do Sudánu v loňském roku a hodně jsme slyšeli hovořit o spolupráci s Europolem při té misi. Já bych ráda o tom věděla něco víc jak spolupracujete s policií v zemi, jako je Sudán, a říkáte, že oni respektují lidská práva, tak si myslím, že zapotřebí eh, se na to dívat trochu opatrně. A ehm, víme, hm, třeba, že nevíme, hm, do jaké míry sudánské orgány mohou být součástí těch převaděčských eh, kruhů. Sudán je v podstatě eh, skleníkem takovýchto eh, převaděckých snah. Uvedu příklad. Už devět měsíců paní Ibere je eh, ve vězení. Všichni na místě vědí, že, ten, ten, že to není ten, ta správná osoba, která eh, by měla být zadržena, že stále ještě v samotné eritrejské orgány prohlásily, že si nejsou jisté identitou. A samotné tedy místní orgány eh, tvrdí, že je tam eh, chyba v totožnosti. A přesto tento mladý muž je stále ještě ve vězení, takže když je tady policejní spolupráce, neměla by policejní e, spolupráce sloužit alespoň k tomu, že když je nevinný člověk 9 měsíců ve vězení kvůli nějaké e, chybě totožností, aby se to vyřešilo? E, je tu prostě něco, co jak si nedokážu pochopit. Takže jak vypadá reálně tato spolupráce a k čemu je dobrá? Eh, když nepomůže k tomu, aby člověku, který 9 měsíců sedí ve vězení eh, a mm, je tam chyba v totožnosti, eh, proč se to nevyřeší? Můžete mi to vysvětlit? Děkuji. Paní Weinberg, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za tyto informace Europolu. 50 tisíc převaděčů. O tomto počtu hovoříte a to je neuvěřitelné. Je jistě obtížné si udělat přehledný obrázek o situaci. Jsme svědky toho, že ty toky z Turecka do Řecka se zmírňují mnohem více, směřuje do Evropy přes Itálii. Teď jsme zaznamenali 70% eh, na eh, růst oproti loňského roku. To je hrozné a ty eh, záchranářské organizace jsou ve většině případů dobrovolné. Stále více se přibližují libijskému pobřeží. Asi 40 těch organizací, které nabízejí záchranu, to dělají do Provolně. A to, co jsem četla v médiích a také to kritizoval ředitel Frontextu, a to skutečnost, že tyto dobrovolné organizace spolupracují více či méně s převaděči. Je to problém podle vašeho názoru a co uděláte proti tomu? Birgit Seppl, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se za to nedorozumění. Ráda bych se zaměřila na jednu věc. Ve zprávě hovoříte o uzavření těch nedostatků, že v informacích, že chcete zlepšit výměnu informací. Ráda bych eh, se vrátila k té interní evropské debatě o výměně informací. Když hovoříme o boji proti převaděčství, domnívám se, že potřebujeme i více informací o tom, co se odehrává v zemích původu a v transitních zemích a proto první otázka zní, máme k dispozici spolehlivé zdroje a jsou tyto země také ochotné spolupracovat? lépe spolupracovat při boji eh, proti eh, kriminálním organizacím a dále. Eh, Zasnělo to z úst již některých kolegů. Myslím, že je naprosto jasné, že policejní vyšetřování Evropy Interpol hrají v eh, důležitou roli eh, v boji proti eh, kriminálním sítím, ale pouze policejní spolupráce nemůže vyřešit tuto situaci. Můžete prosím říci podle vašich poznatků, podle policejní spolupráce se třetími zeměmi, je třeba podpořit i spolupráci s dalšími službami, s dalšími eh, agenturami, když jde o rozvojovou pomoc, o ekonomickou oblast, abychom si udělali opravdu ucelený obrázek boje proti trestné činnosti v těchto oblastech. A Sophie Inveld mám velice krátkou otázku. Netýká se tolik eh, převaděčství, ale eh, my jsme byli překvapeni, že i když komise nejprve tvrdila, že Realček Europol nevyužívá. Eh, po té, co unikly tyto informace, tyto dokumenty, eh, tak si říkám, proč jsme hned neobdrželi jasnou odpověď. V tomto případě myslím, že to narušuje naši důvěru v Europol, pokud se Europol jasně nevyjadřuje o tom, jaké metody používá. Eh, potřebujeme opravdu mnohem více informací o používání takovýchto eh, sporných databází. Jsou to komerční databáze. Eh, vy jste odpověděli, my nevyužíváme této databáze k vyhledávání osob, jenom si chceme doplnit již stávající informace. Jsou to informace z veřejných strojů, nebyly ověřeny, ale ráda bych chtěla pochopit, jak využíváte takovýchto databází. Chtěli bychom mít informace o dalších podobných databázích, kterých využíváte. Děkuji, byla to celá směsice dotazů. Um, Máme tedy dostatek zkušeností s Europolem. Týkají se tyto otázky zejména tedy sdílení informací, využívání i spolupráce s dalšími agenturami. Tady je opravdu velký zájem také z institucionálního hlediska otázky, které položil pan Díaz ale máme dostatek času na ty otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za všechny otázky a připomínky, které zde zazněly. Maximálně se vynasnažím na ně na všechny odpovědět. Nejprve chci ale zdůraznit několik věcí. Vím, že znáte Europol, znáte náš mandát, víte, jak eh, operujeme, fungujeme. Ale ještě jednou zdůrazňuji, že veškeré informace, které v našich databázích máme, jsou zasílány z členských zemí jako e, jejich příspěvky. Kromě toho to dostáváme také od našich operačních partnerů a i od některých e, e, agentur, které ani nejsou činné v trestním řízení. Ale k tomu se ještě vrátí kolega potom za World Check. Možná má prezentace nebyla dost jasná, co se týče spolupráce s africkými zeměmi. V tuto chvíli tato spolupráce je nulová. To znamená, nemáme žádné přímé napojení na žádné orgány činné v trestním řízení v Africe. Ale ačkoliv si tedy vážíme práce v Evropské unii, tak eh, uvědomujeme si, že ve chvíli, že když se Eh, migranti dostanou do Evropské unie, už je těžké zabránit je, eh, jejich mm, vlastně pašování, za, zabránit té převaděčské práci. Takže se snažíme nalézt způsoby, jak se obrátit na africké země. Uvědomujeme si ale, že v těchto zemích nebo v řadě z nich eh, nyní eh, panují poměrně eh, těžké podmínky, co se týče třeba ochrany lidských práv nebo ochrany osobních údajů a podobně. Toho všeho jsme si vědomi a právě proto ten pokrok je tak pomalý. Byli jsme například v Nigeru a tam jsme prezentovali práci Europolu a vlastně mm, tohoto zasedání se účastnilo 25 zemí z nich některé projevily zájem na možné budoucí spolupráci. Takže teď se dostanu konečně k první otázce. Já jsem hovořil s odborníky z Francie a ze Španělska, kteří tedy se pracují na, na tom eh, projektu v Nigeru. Eh, vlastně pracují tam na eh, společném vyšetřujícím programu s nigerijskými orgány. Hovořili jsme také vlastně o možných výsledcích této spolupráce, která teprve začala. A je to vlastně model, který bychom chtěli uplatňovat i v budoucnosti. To znamená, že vlastně dojde ke spolupráci na místě, dojde eh, k získání spravodajských eh, informací, potom samozřejmě se eh, uplatníme na to všechna práva na ochranu údajů a podobně a potom tyto údaje se potom předají v rámci Europolu i členským zemím a pokusíme se samozřejmě na pomoci tím vyřešení případů v Evropě a možná i v Africe. Zatím tedy ale přímou eh, spolupráci s Afrikou nemáme, ale jak říkám, snažíme se to zlepšit. Určitě by bylo dobré mít naše zdroje v hotspotech v Africe. O to se snažíme, protože je pro nás obrovsky důležité pochopit, jak jsou lidé motivováni, aby se dali do pohybu, aby se dali v šanc e, eh, převaděčům a vlastně eh, čemu jsou potom vystaveni. No, potom tady vlastně byla ta otázka, eh, která se týkala toho, jak jsou těto lidé motivováni. Eh, víme, že v řadě afrických zemí ty třeba hospodářské podmínky jsou velmi těžké, takže přestěhování se do Evropy mm, je v podstatě známkou úspěchu pro některé africké rodiny, pokud někoho takto pošlou do Evropy. Takže tady vlastně není žádná záhada, jak dojde k té motivaci. Jediná děsivá věc je, kolik peněz tito lidé musí vynaložit, jak obrovské dluhy musí udělat ty jejich rodiny, aby tito lidé se vůbec na cestu do Evropy mohli vydat. A nebudu tady nějak detailně zabíhat do otázek ehm, záchranných opatření v, na Středozemním moři, ale přestože tedy probíhají tyto záchranné eh, operace, eh, každý rok zažíváme úplně bezprecedenční počty mrtvých utopených lidí u libyského pobřeží. Eh, jinak mandát Frontexu byl posílen, kapacity Frontexu byly také posíleny, takže vlastně tady může, může více působit. E, může také bojovat proti přeshraniční kriminalitě. Ale samozřejmě Europol zůstává e, agenturou, která se věnuje e, sběru tedy spravodajských informací. Bojujeme proti organizovanému zločinu. Mm, samozřejmě potom některé ty informace, které získáme, jsou třeba důležité jenom pro jednu zemi, nejsou důležité pro celkový obrázek, ale přeci jenom se snažíme tento cel, celkový obrázek poskládat. Co se týče nové právní základny, ačkoliv nám umožní více vztahů s zemím, zeměmi, které s Europolem nemají dohodu o spolupráci a předružení, tak tady nám vlastně to eh, dá více příležitostí. Kromě toho nám to dá více příležitostí spolupráce se sektorem, který není trestní eh, v trestním řízení, který není činný v trestním řízení, a, ale přesto Europol i nadále zůstane evropskou agenturou, která podporuje hlavně boj členských zemí EU proti organizovanému zločinu. Proti závažnému zločinu. Pro nás je velmi důležité, abychom měli vysokou míru ochrany údajů a informací abychom to uchovali i do budoucna. Jinak ty sítě, jak jsou organizovány? E, právě jsme vyhodnocili, e, e, zveřejnili vyhodnocení hrozby v této oblasti. Tady vlastně jde nejenom o ty převaděčské sítě, ale vůbec o organizovaný zločin v Evropě a za, dále. Identifikovali jsme asi 2000, tedy pardon, 5 tisíc kriminálních gengů, které jsou Eh, které tady působí. Jsou to samozřejmě různé typy organizovaného zločinu. Máme takový staromódní model, kdy je vlastně nějaký eh, vůdce a potom eh, velmi hierarchická struktura, velmi rigidní struktura, kteří takhle spolupracují mm, v, dlouhé, v rámci dlouhého období jsou tam vlastně i rodinné vazby a podobně. Ale kromě toho teď se objevují takové malé skupinky, které se spojí proto, aby udělali dvě, tři eh, trestní činnosti a potom se zase rozpadnou a nějak se přeskupí znovu. A to vnímáme že vlastně odráží i náš normální život, i naše životy třeba v podnikatelské sféře a podobně. Takhle vychází z toho, kdo vám poskytne pro žádaný úkol nejlepší služby, kdo má třeba nejlevnější dopravu, eh, kdo eh, tedy konkrétně v těchto případech eh, poskytne ty sfalšované dokumenty, kdo poskytne dobré ubytování a podobně. Takže vlastně máme asi 100 různých národností, které se do toho zapojují. Eh, ve většině těch eh, kriminálních sítí, které jsme podchytili, byly opravdu eh, nadnárodní, řekněme, jsou tam tedy nejrůznější skupiny i náboženské a podobně. Takže velmi jednoduše se takhle propojují za účelem těchto, či, těchto trestných činů. Prostě nemůžeme teď přesně říci, takhle vypadá konkrétně ta skupina. Co tedy konkrétně děláme v té eh, středomořské eh, trase, v té centrální trase? Mm, to už jsem vysvětloval eh, z kraje. Máme tedy zástupce Sofie, který zasedá s námi v EMSC, e který nám pomáhá pochopit, co vlastně vidí operace Sofie přímo na místě, co tam zažívají a mm, takhle poskytuje informace, abychom lépe pochopili situaci abychom na ně potom mohli lépe reagovat. A náš klíčový kapitál, to jsou samozřejmě spravodajské informace, které máme a to, že je potom poskytujeme členským státům, nejenom Itálii a Řecku, ale všem členským zemím pro jejich boj s těmi převaděčskými sítěmi. Co se týče převaděčů v Africe, na to odpověď nemám z důvodu, který už jsem zmínil. Vidíme určité náznaky toho, jak ty aktivity v Africe asi probíhají, ale ne natolik, abych byl schopen mm, to tady takto udělat. A Doufám, že v budoucnosti to tedy bude možné, pokud se nám podaří získat více informací jak z členských zemí, ale také od jiných aktérů, zejména tedy v Africe. Migrace je samozřejmě komplexní fenomén a orgány činné v trestním řízení samozřejmě nejsou jakousi eh, eh, kouzelnou hůlkou proti tomu. Eh, vlastně je to jenom jedna část té skládačky. Já jsem se účastnil zasedání ve Valetě, to vlastně byl jakýsi follow-up po Valeckém summitu, bylo to před několika týdny a tam jsme hovořili o pěti klíčových pilířích, jak bojovat s otázkou migrace takže vlastně musíme se dostat zaprvé ke kořenům, potom orgány eh, činné eh, v trestním řízení eh, jsou jedním z nástrojů, ale není to nástroj jediný a určitě ne kouzelný. Je potom otázka, jak definujeme převaděče. Europol je nedefinuje. My hovoříme o podezřelé z převaděčských činností, v členské zemi. Takže vlastně musí to být někdo, kdo už je podezřelý v členské zemi a o kom dostaneme na Europol zprávu jako na takovou to podezřelou osobu s převaděčství migrantů. On je v tom takový e, trošku rozdíl potom v těch jednotlivých členských zemích, e, jak oni si to definují, jak si definují převaděče migrantů. Možná třeba v jiných zemích používají i e, různé jiné termíny. Takže každopádně definují si to členské země. Nedělá to Europol. A Souhlasím s tím, že je obrovský rozdíl v tom, když hovoříme o africkém rohu nebo o západní Africe a to je určitě něco, co je ještě potřeba rozvíjet. Vždycky musíme mít na paměti ochranu eh, lidských práv, ochranu údajů a eh, všechny další věci, které se s tím pojí. My neovlivňujeme aktivity, které tedy eh, probíhají v afrických zemích, v těchto afrických zemích. Chci velmi jasně říci, že orgány v trestním řízení samozřejmě vymáhají zákon, který je definován v dané zemi a je potřeba to samozřejmě dělat na úrovni, která také odpovídá ochraně lidských práv. Myslím, že jsem eh, se vyjádřil ke všem otázkám. Pokud nikoli, omlouvám se. Eh, samozřejmě, pokud ještě chcete eh, něco, na něco zeptat, prosím. Já jsem měla pocit, že se snažíte odpus, eh, odpověď na mou um, otázku. Možná to nebylo úplně jasné kvůli tlumočení. Tak, jak nám bylo eh, řečeno sudanskými orgány a zástupci Evropské unie tam na místě, došlo ke spolupráci Europolu se sudánskou eh, policií. A jaké povahy to bylo? Protože to není jen tak něco, co jsme slyšeli na chodbě, to jsou oficiální zástupci naší ambasády a tamní orgány, které nám to potvrzují. Takže chci vědět, jak to vypadá s touto spoluprací se Sudánem, s Europolem. I would not like to... Nerad bych komentoval eh, vaše zdroje, nebo kdo vám to říkal. Já věřím, že vám to říkali v dobré víře, ale Europol nemá spolupráci se sudánskými úřady. Okay. Dobrá, mnohokrát. Děkuji, pane Krepinko. Děkuji také vašemu týmu a budeme se těšit na spolupráci samozřejmě institucionální ale je jasné, že e, to, tomuto tématu, e, tento téma vzbuzuje velký zájem, takže určitě se budeme nadále setkávat. E, opravdu mm, nás zajímá vaše práce, technické aspekty, otázky ochrany údajů, lidských práv, základních práv. Takže mnohokrát děkuji za vaši návštěvu, děkuji za vaši prezentaci. Mnohokrát děkuji. Váš kolega se přál eh, také něco říci? Omlouvám se mnohokrát. Ano, ještě nás čeká otázka World Check. Já jsem už přemýšlel nad jinými věcmi, ale prosím, máte prostor, abyste se ještě vyjádřil. Eh, Sofie, prosím, dávej pozor. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkujeme za to, že jste pozvali Europol, aby vám poskytl dodatečné informace ohledně této databáze. Naším hlavním úkolem je podporovat vyšetřování v členských státech ohledně terorismu a organizovaného zločinu. Máme proto právní základ, zpracováváme informace v rámci vyšetřování, Eh, které bylo iniciováno členskými státy nebo operativními partnery. A v tomto kontextu relevantní informace od respektivních eh, mm, partnerů jsou eh, kontrolovány v databázích, které máme k dispozici. A proto si ověřujeme tedy zdroje a informace, které jsou poskytnuty z členských států a z našich, od našich partnerů z těch článku 29 nového nařízení Europolu hodnocení eh, důvěryhodnosti a přesnosti informací jsou požadavkem a vždy byly aplikovány v praxi. Je důležité eh, vědět, že článek 29 hovoří o um, hodnocení specifických informací Eh, na základě eh, toho, co dostanou od členských států. Tato konkrétní kontrola se vztahuje také ke službám, které poskytuje eh, Europol a Europol využívají další otevřené zdroje k tomu, aby si ověřoval zdroje, to se stává členský stát, nebo to probíhá v členských státech a takováto databáze neslouží k tomu, aby se po posílila tato důvěryhodnost, ale e, e, využívá se ke dalšímu zjišťování informací a potvrzování toho, co by poskytla informace e, českých států. Otevřené zdroje jsou vždy využívány k dalším doplněním informací, ale nikoli několik hodnocení informací o členských států. Jedním z úkolů Europolu je, abychom správným způsobem takto posuzovali informace Nicméně eh, eh, žádné z našich operací nejsou založeny jen na eh, vnějších otevřených zdrojích. My je využíváme jen k tomu, abychom si doplnili obrázek o informacích, které jsme obdrželi ze členského státu a e, ten náš výsledek je indikován potom členským státům. Proč používáme ten World Check? Je to proto, že nám poskytuje další informace, například z OSN a z jiných veřejných databází. A takto v bezpečném prostředí můžeme e, si překontrolovat údaje, které máme, informace, které máme, s těmi, které jsou dostupné ze otevřených zdrojů. Je, e, je běžná praxe toto používat. Prosím, Eh, mějte na vědomí, eh, že taková dodatečná informace nikdy eh, není ehm, samotným prvkem, který by rozhodoval. Umožňuje nám ale, abychom tam, kde máme takovou databázi, využili těchto údajů, které jsou na jednom místě, než abychom procházeli desítky a stovky webových stránek. Jsem přesvědčený, že tyto informace takto odpovídají mm, na to, proč používáme vlček a jak. Rád bych ještě odpověděl písemně na konkrétnější dotazy od, mm, o tom, od kdy to používáme, kolik to stojí. Myslím, že to by bylo užitečné obdržet vaše písemné odpovědi. Pokud by vám to nevadilo, pokud byste mohl Eh, připojit i, to, co jste právě řekl k těm dalším aspektům. Bylo by to výborné. Eh, kolegové už předložili otázky i jinde a, a bylo by to výborné, kdybyste takto mohl doplnit vaši prezentaci tímto způsobem písemně. Děkuji mnohokrát, kolegové, za tuto hlubokou diskuzi. Děkuji vám oběma za vaši prezentaci. Kolegové, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod číslo 18. A to je návrh revidované směrnice o tzv. modré kartě neboli podmínky pro vstupu a pobyt eh, státních příslušníků třetích eh, zemí pro účely vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Máme spoustu eh, pozměňovacích návrhů. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich eh, obrovské úsilí a eh, spolupráci. Jenom bych rád teď stručně zhodnotil, kam jsme dospěli v tomto návrhu, jaké máme kompromisní návrhy a co jsou klíčová témata. A poté bych požádal synové zpravodaje, aby se vyjádřili. Eh, jenom pro kolegy, kteří ještě nepracují na tomto tématu. Já jsem se k tomu stavil tak, abych zajistil, že modrá karta před tou revizí eh, byla velice málo využívaným nástrojem. A my, my máme spoustu různých právních nástrojů, jak už bylo mm, osvětleno eh, při dalších eh, diskuzích, například o přijímání migrantů. Nicméně tento mm, nástroj modré karty se moc nepoužíval do posud snad v pár zemích jenom, ale ani tam nebyl nějak rozsáhle používán tento nástroj. A proto jsem se na to chtěl zaměřit v rámci revize eh, této směrnice, aby získala větší důvěryhodnost jako nástroj, který může být využíván. Natali, budete, budete pak mít příležitost Takže toto byl můj obecný postoj a já chci poděkovat synovým zpravodajům za jejich eh, spolupráci a úsilí. Takže máme 59 pozměňovacích návrhů a jak už jsem eh, vysvětloval, také stínový zpravodaj a dalším, že se jedná o článek 54, se kterým spolu, za kterého spolupracujeme s výborem EMPL. Článek 54 jednacího řádu tedy uvádí, že eh, příslušným výborem je Empl, eh, eh, Jean Lambert je zpravodajkou. A proto my se zaměřujeme především tedy na, na to, za jakých okolností mají mít migranti přístup na pracovní trh, za jakých okolností je odnímán a podobně. A o tom budu hovořit do detailu za chvilku, o tom také hovořila Sophie Infeld. Co se týče 509 pozměňovacích návrhů, eh, jsou v následujících oblastech. Především vnitrostátní systémy versus eh, ten celoevropský systém. Sedm pozměňovacích návrhů z těch 509 se zabývá tím, aby ty vnitrostátní systémy mohly fungovat paralelně s tím celoevropským. Eh, kolegové asi budou vědět, že já jsem nepřeložil pozměňovací návrh k této věci a e, vzhledem k tomu, že tu e, v mnoha členských státech nebyla dostatečná pozornost věnovaná tomu evropskému systému e, modrých karet. Bylo zapotřebí se tím zabývat teď, abychom tímto návrhem poskytli více pobídek členským státům, aby využívali modrou kartu. A, a kdybychom to Učinilo jinak, tak, by, tak bychom si omezovali prostor pro revizi eh, té směrnice o modré kartě. Eh, Měme prosím na paměti, že toto je jedno z mála opatření, které máme eh, pro zašení migrantů a měli bychom tímto zajistit jeho důvěryhodnost. Máme tu 27 pozměňovacích návrhů, které se s různými aspekty Eh, článku 2, což jsou definice, a to včetně různých prvků eh, týkajících se toho, co znamená eh, vysok, vysoké nebo vysoké kvalifikující vzdělání, vysoké dovednosti anebo vysoce kvalifikovaná práce, co je to podnikatelská činnost a, a zda by tu měl být tedy uzavřený nebo otevřený seznam v členských státech Eh, ohledně těch různých podnikatelských činností. Takže chci navrhnout kompromisní pozměňovací návrh eh, k definicím. Dalším klíčovým prvkem byl, eh, byl rozsah té modré karty. Tam bylo 28 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy ohledně toho pole působnosti. Tam šlo o to, aby se rozšířila ta působnost, aby to bylo i na ty, kdo žádají o mezinárodní ochranu. Eh, eh, například tam, kde se občané nemohou vrátit do svého státu. A vzhledem k tomu já se budu snažit předložit tedy takový kompromisní návrh, který toto, který toto všechno pokryje. Potom další citlivý prvek a, a to je e, práh e, týkající se odměny finanční a to je k článku 5, to bylo sedm pozměňovacích návrhů, e, tam, eh, kde bylo buď eh, zvažováno to, aby tento práh byl povinný, nebo aby se změnil rozsah. A to je citlivá otázka, protože to je mm, sdílená eh, příslušnost mezi námi a výborem EMPL. Budeme se snažit dosáhnout kompromisu v rámci obou výborů nějak jsem přesvědčen, že stínoví zpravodajové o tom budou chtít eh, diskutovat. Je to velice citlivá a také klíčová otázka. A to otázka tedy mm, mzdového Prahu. Eh, Potom 30 na pozměvacích návrhů eh, článku 20, kde já budu předkládat kompromisní pozměvací návrh ohledně dlouhodobé eh, schopnosti členských eh, eh, těchto mm, držitelů těch modrých kart. A tam navrhu kompromisní návrhy ohledně práv mm, rodinných členů držitele modré karty. A také samozřejmě to bude součástí toho textu o dlouhodobé schopnosti těchto držitelů eh, modré karty. Eh, vytvořili jsme dobrou pracovní metodu se stínovými zpravodaji i eh, s výborem EMPL. Nicméně je to složitější tam, kde právní základ týkající se migrantů se vztahuje také k právnímu základu týkající se zaměstnanosti a tedy domény výboru EMPL. Eh, pro nás je důležité, aby zde byla modrá karta eh, chápána jako dobrý nástroj, důvěryhodný nástroj, eh, protože doposud není nějak významně používána. A my bychom si přáli, aby z ní získala trochu význačnější tvar. Děkuji ještě jednou stínovým zpravodajům za to, že nám jejich spolupráce dovolila, abychom se dopracovali až sem. A následovat budou kolegové, kteří budou hovořit za EPP, EKR. A ale jako první eh, promluví Natalie Grisbeck za ALDE. Děkuji vám, Claude. Především bych eh, vám chtěla mm, poblahopřát eh, k takto vysoké úrovni eh, zprávy, která je takto navrhována. Jedná se tedy o flexibilitu modré karty, evropské modré karty a její přitažlivosti, což je velice dobrým základem pro začátek naší práce na touto směrnici. A podle naší politické skupiny to je velice důležitý nástroj pro Evropu. Děkuji také za tu velice otevřenou, inkluzivní metodu, eh, takovou tu britskou fair play, kterou si zavedl eh, v naší práci eh, při hledání kompromisů u těch četných pozměňovacích návrhů, protože už myslím, že bylo nějakých 600. Náš pohled jako politické skupiny je velice jasný. Vycházíme z toho, jak už uvádíš v úvodu, že tato evropská směrnice, které se říká směrnice o modré kartě a která byla přijata um, už před nějakými deseti lety, v podstatě nefunguje, nebo prostě nefunguje dobře. E, vidíme, že je velmi malý počet lidí, kteří ji získali v Evropě. A navíc je tak eh, komplikovaný ten systém, že eh, eh, je mnohem obtížnější se k ní dostat, než jsme považovali za vhodné a proto jsme chtěli v naší práci podporovat, pozbuzovat k využívání tohoto nástroje, abychom přitahli talenty do Evropy. Eh, eh, a někdy místo modré karty se používají jiné nástroje k tomuto účeli. Eh, naše myšlenka byla jasná. Chceme větší flexibilitu, což jsme ukázali v pozměňovacích návrzích, na kterými budeme pracovat. Chceme zmírnit ty, ty postupy, zkrátit lhůty které vedou k udělení modré karty. A je tedy velice mm, dobře eh, toto téma pro tuto chvíli pokryto tvým návrhem. Je zapotřebí ještě eh, umožnit eh, využití modré karty pro víc lidí, protože když to má být tedy nástroj, tak se s němu musí vztahovat i určitá mzdová hranice, určitý práh protože na základě roku 2005 toho, toho textu eh, se hovořilo o tom, že eh, právě tato mzdová úroveň je, eh, je důvodem, proč se lidé neobracejí na tuto modrou kartu, proč Eh, situace vypadá, jak je a současně jsme nechtěli, aby eh, tato modrá karta eh, neumožnila vstup do trh práce mladým lidem a ženám. Takže tato modrá karta by měla být určena pro osoby, které jsou vysoce kvalifikované, což souvisí i s vyšší mzdovou hladinou. My se musíme tedy zabývat e, pracovním trhem v různých členských státech této souvislosti. Potom přichází tedy bod číslo 2 a to je bod, na kterém budeme muset ještě pracovat v kompromisech. A pak je to bod zabývající se tím, jak dosáhnout skutečně evropského, tedy ale eh, evropského systému s určitou časovou hranicí, protože jsem navrhovala určitý přechodný režim, eh, který by byl rozdělen do několika let tak, abychom postupně mohli eh, mít takovou modrou kartu, která vlastně nahradí i ty všechny ostatní systémy, i ty vnitrostátní systémy, aby tedy to byl systém, který bude efektivnější a který na úrovni celé EU bude umožňovat eh, na, e, být konkurencí zelené kartě e, ze Spojených států, z Kanady nebo z Austrálie. Eh, přejeme si, aby náš kontinent byl atraktivní, eh, což je věc, o které hovoříme ve všech našich velkých debatách. Děkuji mnohokrát, Natalí. Barbara Spinelli je s zpravodajkou za GUE. Já bych chtěla poděkovat především zpravodaji za vynikající spolupráci s námi všemi stínovými zpravodaji. Zešla jsem z myšlenky, že modrá karta vznikla v roce 2009 a z mnoha ohledů byla neúspěchem. Jenom jeden stát eh, ji využíval hodně, a to Německo. A to ne proto, že Německo že by bylo evropštější než ostatní, ale protože ta karta nefunguje tak, jak teď vypadá. A některé členské státy mají lepší e, e, systémy, inkluzivnější a přístupnější. Proto v mých pozměňovacích návrzích se věnuji zjednodušení přístupu k modré kartě, aby zde byl tento legální způsob migrace, který bude funkční a bude dostatečně silný, aby se tak vyrovnal zelené americké kartě. Proto e, navrhuji, aby i žadatelé o azyl měli příležitost požádat o modrou kartu a považuji za nutné, aby tříletá pracovní zkušenost byla uznáváma e, eh, jako e, po té univerzitní zkušenosti, kvalifikaci. Jaké jsou největší potíže přístupu ke kartě? Je tam příliš vysoká mzdová eh, hranice, která byla z, jedním z hlavních faktorů, proč modrá karta nefunguje. Navrhuji také, aby byly jasně stanovené milníky pro členské státy, aby mohly dočasně zablokovat přístup na trh práce těm, kdo jsou držiteli modré karty. A také navrhuji, aby bylo možné požádat online o modrou kartu. A také Chci usnadnit eh, mobilitu v rámci EU a sjednocování rodin. Jsem skutečně ráda, že mnozí stínoví zpravodajové předložili podobné pozměňovací návrhy a doufám, že se shodneme Eh, na co možná nejambicioznějším eh, návrhu a proto tedy eh, přeji hodně štěstí našemu zpravodaji a děkuji za slovo. Děkuji. Tady zaznělo hodně odkazů na švédský systém. Beru to v potaz tím, že se to předložil také Bodil a Bodile, takže můžete vystoupit jako stínový zpravodaj. Děkuji. Situace je samozřejmě taková, že eh, o mě stále hovoříte, jak používáme tento systém ve Švédsku. On se několikrát změnil a má opravdu pozitivní dopady. A chtěla bych říci, že je dobré, že eh, se zabýváme směrnicí o modré kartě pro vysoce kvalifikované pracovníky, protože to zlepšuje mobilitu a já se domnívám, že jsme obdrželi od komise docela dobrý návrh, ale parlament ho samozřejmě ještě může zlepšit. Co je podle mého poněkud eh, problematické, je to, že v Evropě říkáme ano, musíme eh, posílit atraktivitu pro pracovní síly, které k nám přicházejí. Obecně, ale eh, teď jde tedy o ty vysoce kvalifikované pracovní síly. Myslím, že jsme měli eh, takovou situaci, že jsme nikdy neuplatnili tu eh, modrou eh, kartu. Měli jsme značný příliv uprchlíků, ale teď bychom mohli využít směrnice o modré kartě, která vlastně stíží přístup pro kvalifikované pracovní síly nebo pro ostatní, aby přišli do naší země. Já už jsem několikrát položila tuto otázku a utvrdila se, se v tom, že můžeme mít nadále vnitrostátní systémy, tedy mimo tu směrnici a to musíme eh, přivítat. Ale netýká se to jenom eh, Evropy, vlastně se to týká eh, celého kontinentu. Na světě je jeden mladý kontinent a to je Afrika. Eh, nemáme sice k dispozici příliš mnoho statistik, ale eh, zažíváme stárnutí obyvatelstva na všech ostatních eh, kontinentech, takže nakonec budou muset všichni využít ty zdroje, které na Zemi jsou a e, musíme být atraktivní a využít všech možností. Ve Švédsku jsme vycházeli z toho, že e, jsme vlastně neměli žádné přistěhovalectví za prací. Všechno fungovalo přes asilový systém a ten asilový systém se téměř zhroutil. A někteří tedy e, požádali o pracovní povolení. My jsme změnili e, zákon, týkal se to těch vysoce kvalifikovaných a ty, e, co mají nízkou kvalifikaci, ti žádali o pracovní povolení. Tak jsme tedy odlehčili tomu systému. Někteří tedy žádají o pracovní povolení ještě před příchodem do Švédska a tak e, z toho stala právní cesta pro příchod pracovních sil nejrůznějších typů, ale nám se podařilo tedy lépe ten migrační systém upravit prostřednictvím e, předpisů, které se týkají asilu a to prostě e, probíhá přes jiný systém. A potom e, máme tedy i také přijímací směrnici. Mnozí k nám přicházejí prostřednictvím azylového řízení, mají nárok na azyl, ale Eh, právní předpisy jsou velice eh, striktní, takže jejich žádost je eh, zamítnuta a ti, co určitou dobu ve Švédsku již pracovali, ti mají možnost posléze pokračovat dále jako pracovní síla, která přicestovala, než dojde k zamítnutí. Takže tady eh, máme některé problémy s výší odměny, ale to se dá eh, také vyřešit, například odbory by to velice eh, rychle odmítly, kdyby to nebylo v pořádku. U nás platí stejná odměna za stejnou práci. A co se týče tedy toho mzdového stropu u modré karty, tak ten platí u nás také, ale v jiné obdobě je to na základě vyjednávání partnerů na trhu práce. Máme určité profesní eh, kategorie a když přijdou vysoce kvalifikované pracovní síly, musí být odměnova, odměňovány tak, jak to odpovídá odměňování švédských pracovníků. Máme tedy systém, který by mohl fungovat i v dalších eh, evropských zemích. Již jste se zmiňovali o tom, že žadatel o azyl je někdo, kdo může požádat i o modrou kartu. A tak bychom měli v Evropě velice mnoho vysoce kvalifikovaných žadatelů o azyl. E, někde sedí a čekají čas utíká a vytrácí se i jejich profesní kompetence. Například eh, kardiochirurg, který musí čekat celá léta a potom se nakonec eh, vrátí domů. Třeba eh, ho můžeme potřebovat. Takže systém modré karty by byl velice vhodný, aby se mohli pohybovat s modrou kartou ti, kteří zažádali o azyl a čekají na odpověď. E, vypadá to tak, jako že ty systémy jsou různé v jednotlivých zemích, ale je tu otevřený přístup a také zvědavost. E, lidé chtějí e, vědět, jak to funguje u nás ve Švédsku a jak by mohli budovat své systémy. Jinak by nastala taková situace, že nejde jenom o ty vysoce kvalifikované ekonomické migranty. Možná by k nám mohli přicházet i ostatní lidé. A to neznamená, že by ne, přicházeli, oni přicházejí již celou řadu let a Vytváří se tady legální pracovní trh pro ty s menší kvalifikací a mohou se odvolávat na asilový systém a mnohdy prostě přicházejí a e, dělají práci na černo a doufají, že e, se to neprovalí a tak tady vzniká paralelní trh práce. Já jsem se velice intenzivně zabývala textem zprávy. Chtěla bych, aby se tím zabývala i komise a e, rada a děkuji, že jsem vám mohla e, trochu vysvětlit situaci u nás. E, děkuji. Máme tedy dojem, že se o to velice zajímáte. Ano, já jsem se pohybovala v této oblasti ve Švédsku. Děkuji vám. ještě nestínoví eh, pravodajové Laura Ferrara, pan Lebreton, A dalším řečníkem je Kristýn. Děkuji vám, pane předsedo. Chci vám především poděkovat jako zpravodaji za práci na tomto tak důležitém tématu. Eh, sdílím vaše filozofii, revize směrnice musí být příležitostí k tomu, abychom posílili bezpečné a legální cesty přístupu k Evropě a e, tato modrá karta by měla být v, evropské, na evropské úrovni v členských státech mnohem přitažlivější. Mám tu několik pozměňovacích návrhů. 148, to je potřeba rozšíření přístupu Evropské sítě e, zaměstnanosti EURESu e, příslušníkům třetích států. EURES poskytuje eh, informace o pracovních místech. Je zapotřebí, aby se zvýšila atraktivita modré karty. Eh, proto eh, příslušníci třetích států potřebují mít také přístup k vědomostem o těchto pracovních místech a proto jim musí také usnadnit lepší ehm, instalaci v Evropě. Další pozměňovací návrh se týká modré karty pro všechny cest, mm, cestující um, protože zatím to máme jen pro ty, které jsou vysoce kvalifikováni. My tedy musíme to uh, chápat tak, že, se, uh, že je uh, nejedná se jen prostou uh, um, ekonomickou otázku, protože vidíme, že dochází ke starotí populace a um, pracovníci, eh, kteří mohou to pokryt toto, eh, toto místo, by tedy měli být stejně tak eh, z Evropy i z jiných, z jiných států. Mm, urgentně potřebujeme. Děkuji mnohokrát, Kristýn. Jak o tom hovořila Bodil, Máme tu také e, zástupce e, komise Lauru Korádo. Chcete k tomu něco říci? Děkuji, pane předsedo. Tady zazněla celá řada otázek a i příspěvků v diskuzi, že je třeba oblast působnosti rozšířit, abychom přilákali další kvalifikované e, migranty. To je důležitá debata a je to opravdu ústřední otázka. Nejprve chceme lépe upravit ty kanály, které máme na evropské, ale i vnitrostátní úrovni eh, pro eh, ty středně a vysoce kvalifikované. Eh, to se již děje a my pokračujeme v diskuzích o dalších předpisech pro pracovníky s nižší kvalifikací. Víte, že jsme zahájili fitness check, legální migrace a vidíte, že potřebujeme další předpisy pro pracovníky s nižší kvalifikací, ale neměli bychom ztrácet ze zřetele zaměření na tento nástroj, když hovoříme o této směrnici, o e, modré kartě, že chceme získat více pracovníků do Evropské unie a nechceme příliš rozšiřovat oblast působnosti, protože jinak ztrácíme možnost e, zlepšit e, ty předpisy, abychom zajistili větší atraktivitu je to také spjato s tím, že je to specifická oblast působnosti kategorie osob, které chceme přilákat a i které chce přilákat celá řada členských států. Měli bychom se zaměřit na zlepšení tohoto nástroje. A jsme opravdu velice vděční, že nás podporuje v těchto cílech i Evropský parlament. V některých otázkách se naše názory asi budou eh, rozcházet, ale jsme rádi, že nás parlament podporuje. Musíme se zaměřit jasně eh, na atraktivitu pro kvalifikované pracovníky a také vedeme tedy o legálních cestách pro eh, legální pracovníky. Děkuji, chápeme postoj komise a děkujeme mnohokrát. Myslím, že to je důležité pro kolegy. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat stínovým eh, zpravodajům. Chtěl bych zopakovat, že to eh, tedy stílíme s eh, výborem pro zaměstnanost. Kompromisní návrhy budou hotovy, jak to jenom bude možné. A 3. května se k tomu vrátíme na výboru. Děkuji. Kolegové, hlasování se bude konat ve 12 hodin, takže máme ještě čas na přestávku na kávu. Ne na příliš dlouhou. Vrátíme se za 5 minut 12. Jinak se na mě budete zlobit, protože hlasování musí začít ve 12 hodin, také protože je čtvrtek. Vraťte se prosím za 5 minut do 12. Děkuji.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

Um, uh, Vážení kolegové, usadili jste se všichni, prosím. Tak, prosím, překontrolujte si, že máte elektronické kartičky. Je zde někdo, kdo ji nemá? Můžete se přihlásit. Všichni mají eh, hlasovací kartičky. Jak budeme hlasovat? Já jsem si všiml, že někde to pořadí ne, už vidím, že je to v pořádku, takže začneme tedy ehm, ochranou soukromí a skončíme zprávou eh, krepíny, grapíny, takže to je v pořádku. Takže přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU USA na ochranu soukromí. Pan Brok právě dorazil, potřebuje hlasovací kartičku. Tohle hlasování bude těsné, takže já si opravdu počkám, až si všichni sednou na místa. Zase nechci, abyste se zranili. Ehm, usaďte se v klidu. Ještě přichází paní Stevens. Takže máme jednu osobu bez elektronické v hlasovací kartičky. Sekretariát si to poznamená, protože to hlasování předpokládáme, že bude těsné, takže na to musí sekretariát opravdu dát pozor. Ještě někdo bez hlasovací kartičky? Dobrá, Eh, ALDE si požádalo jmenovité hlasování ke konečnému hlasování eh, tomuto usnesení na ochranu soukromí. To znamená tedy podle pravidla 208 eh, a potom ehm, taky odstavec 68 a 20 s tím bude muset z vás souhlasit. To znamená 12 lidí musí souhlasit s tím, že to bude jmenovité hlasování. Já myslím, že to bude v pořádku. Kromě toho také máme ústní pozměňovací návrhy. Víte o nich všichni? Je to číslo 5, 10, 35, 46 a 59. Jste všichni si vědomi toho, že máme tyto ústní pozměňovací návrhy? Chtěl jsem na ně takto upozornit. Nebudu tedy číst eh, jejich obsah, jenom jsem chtěl upozornit na, ta, na tyto pozměňovací návrhy. A zbytek eh, budeme, eh, u zbytku budeme postupovat jako vždy. Takže začneme hlasováním. A začínáme číslem 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě tady vyřeším nějakou problematiku EPP. Takže tohleto hlasování proběhlo. Pan Šogár a pan Brok tedy nemají kartičky, takže vy budete hlasovat eh, rukama. Eh, takže prosím, jasně vyznačujte palcem nahoru a dolů protože je to opravdu důležité u takového to hlasování, kde je to těsné. Takže tady bylo zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda, je to číslo 7. Zahajuji hlasování. Amendment, so I was wrong. Amendment seven, the vote is open. Eh, spletl jsem se, můžete na mě křičet v pořádku, mě to nevadí. Když udělám chybu, udělám chybu. Eh, končím hlasování. Přijato. Číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 10. Ústní pozměňovací návrh. Je tam slovo souly. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 15. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 22. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 23. Zahajuji hlasování končím. Přijato. 25. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 26. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 28. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 32. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 34. zahají hlasování. Končím. Přijato. Tady u 35 je ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. tady u tohoto hlasování má EPP o jednoho navíc. Takže EPP, tak vy jste to tam dali navíc, takže končím hlasování, ale EPP bylo plus jeden. Schváleno. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím. schváleno. Návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Všechno v pořádku? 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 47 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 48 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 zahajuji hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. 54 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 56. Zahajuji hlasování. E, omlouvám se, říká pan předseda. Vracíme se zpátky k 58. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 58. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59, tady je ústní pozměňovací návrh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 64 a 67 v bloku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Citace. Eh, pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Eh, body odůvodnění. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní eh, závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Schváleno 29 ku 25, jeden se zdržel. Dobrá kolegové, přejdeme hned k dalšímu bodu hlasování. Tady jde o uplatňování ustanovení šengenského aký v oblasti šengenského informačního systému v Chorvatské republice. Je to zpráva pana Melo, je to jedno hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 50 ku 3, jeden se zdržel. Gratuluji panu Melo. Další bod jde o automatizovanou výměnu daktyloskopických údajů. V Lotyšsku zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Nyní zpráva eh, Judith Sargentini, automatizovaná výměna údajů o DNA v řadě zemí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 ku 6, 2 se zdrželi. Gratuluji zpravodajce. Další zpráva pana Zdechovského. Automatizovaná výměna daktyloskoptických údajů v řadě zemí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno 47 ku 6, 20 zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Já si myslím, že si opravdu zaslouží a také chce eh, potlesk. Možná bych chtěl i něco říct, ale k tomu asi nedojde Tomáši. Nyní paní Huismenová. Eh, opět eh, podobná automatická výměna údajů týkajících se vozidel, zase v řadě zemí zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno 46 ku 6, 2 se zdrželi. Gratuluji eh, paní Hujsmenové. A na závěr automatizovaná výměna údajů o registraci vozitel, eh, je to zpráva eh, Marie Grapiny a zahajuji hlasování. Končím. Gratuluji eh, paní zpravodajce a tím jsme ukončili hlasování. Děkuji všem kolegům za disciplínu. A nyní přecházíme k bodu 26. My ještě tady máme další bod na pořadu jednání. No máme další bod na pořadu jednání, ale není zde komisař. Sylvie. I'm so sorry. Um... Já se omlouvám, já už um, uh, jsem úplně nekoncentrovaný. To bylo ve dvě hodiny odpoledne, tak uh, se omlouvám. Uh, uh, kolegové, prosím vás, běžte na oběd, uh, dobře se najeste a ten dialog o bezpečnosti bude ve dvě hodiny, ale prosím, byl bych rád, kdybyste se mohli vrátit. Tak teď běžte na oběd. Je to v pořádku.